Morning, ladies and gentlemen. Shall we... <clears throat> Dobré ráno, dámy a pánové, začneme. Vítám vás na dnešním jednání. Máme před sebou velmi plný program a mnoho věcí na pořadu jednání, takže pojďme začít přijetím pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, považuji program za přijatý. Sdělení předsedy. Co se týče bodu 7 na pořadu jednání, návrh zprávy máte bez ve svých složkách to tento návrh není ten, který měl být předložen a bude předložen později na příští jednání. Ostatní věci, které byly doručeny do dnešního dne, jsou ve vašich složkách. Pokud eh, máte zájem pohovořit ke kterémukolu eh, eh, bodu, můžete předložit žádost sekretariátu a dále. Jednání je přenášeno na webu, protože jsou zde body na pořadu, které jsou body veřejného zájmu a po restrukturalizaci kanceláře paní Tatjen Braziková, omlouvám se za výslovnost, a paní Agněška Pěkarská, které jsou ze sekretariátu. Ty obě zde vítám. Vítám je jako zástupkyně této kanceláře a přeji úspěch Zápis jednání koordinátorů z 10. prosince. Tento zápis byl rozdán a ten jednání 11. prosince. Zápis z tohoto jednání bude rozdán během dnešního dopoledne a budou považovány za přijaté, pokud nebudou vzneseny námitky. Schválení zápisu ze dne ze schůze konané dne 7. prosince 2009. Eh, tento zápis je považován za přijatý, pokud nebudou či nejsou žádné námitky. Eh, pojďme k prvnímu věcnému bodu na pořadu jednání, což je číslo 5, dopady hospodářské krize na světový obchod koordinátoři dosáhli schody k tomuto, k tomuto návrhu, který bude na plenárce v únoru. Pojďme tedy hlasovat. Jste připraveni hlasovat? Kdo je pro? Přijetí otázek k ústnímu zodpovězení. Kdo je pro? Ti? Proti? Zdrželi se? Jeden se zdržuje hlasování. Takže otázka k ústnímu zodpovězení je přijata. Bod 6. Uplatnění sociálních a environmentálních norem v obchodních jednáních. This is a hearing. Toto je slyšení za účasti různých odborníků. Zmíním jejich jména předtím, než uvedu diskusi, která bude následovat doktor, pan doktor Šabalala z Maastrichtské eh, univerzity v Nizozemsku, přednáší o mezinárodním hospodářském právu a právu duševního vlastnictví na Maastrichtské univerzitě. Máte jeho profesní životopis ve svých dokumentech nebo jej dostanete. Pak je zde doktor Howard, který je ředitelem oddělení v rámci Mezinárodní odborové konfederace a oddělení se zabývá sociální politikou a působí v něm od roku 2006. A pak je tady doktor Reinhard Quick, který pracuje v organizaci VCI, Asociace chemického průmyslu a je místo předsedou pracovní skupiny VTO, o, která se týká bilaterálních vztahů Business Europe. A také jeho profesní životopis vám byl rozdán. Pan Yu, který je též je též členem panelu, se nemohl dostavit. Než předám slovo našim hostům, a také členům našeho výboru. Dovolil bych si říci na úvod několik poznámek ke věci, ke které budeme hovořit. Vnější politika Evropské e, unie v oblasti zahraničního obchodu je prováděna v širším politickém kontextu, kdy vznikají bilaterální smlouvy o volném obchodu e, v rámci širších dohod. A tyto dohody mají politické pozadí a patří k nim také asociační dohody, kde jsou doložky o normách sociálních dodržování eh, pracovních norem a také životního prostředí. My je známo, že ne všichni navazují tyto obchodní smlouvy na tyto širší uh, aspekty lidskoprávní, sociální a environmentální. Z toho vyplývá otázka pro celou řadu osob, zda, zda jako zda, e, zda úspěšně jsme je Evropská unie eh, představitelem té největší síly, která prosazuje v rámci těchto obchodních smluv i tyto další neobchodní eh, aspekty a jak si v tom vedeme ve srovnání s jinými velmocemi. Eh, v, kontext, v tomto kontextu je třeba analyzovat, zda tyto doložky v těchto smlouvách plní svůj cíl, to je, jestli zlepšují sociální podmínky, podmínky životní životního prostředí v těch třetích zemích, anebo zda naopak tyto doložky nemají nějaké nežádoucí vedlejší účinky. Aby EU byla úspěšnější při propagaci svých sociálních a environmentálních hodnot cestou těchto obchodních smluv, musí mít Evropská unie dostatečnou kapacitu prosazovat plnění těchto doložek ve třetích e, zemích. A toto veřejné slyšení by mělo Eh, diskutovat o těchto komplikovaných otázkách a možná i navrhnout, jakým způsobem zlepšit politiku v této oblasti. Bez dalšího tedy bych představil prvního experta a předal mu slovo. První uh, expert je pan doktor Šabalala z Maastrichtské uh, univerzity. Vítám ho mezi námi a předávám vám slovo. Um, Máte 20 minut. Já se pokusím hovořit eh, v rámci tohoto časového limitu. Jsem uh, Mám to štěstí, že mohu zde uvést některé ty hlavní body, které budou obsahem eh, diskuse a eh, doufám, že také otázky z, eh, z pléna potom vrhnou světlo na tuto problematiky. Měl bych uvést, že pracuji na Maastrichtské univerzitě, zabývám se eh, environmentálním právem, právem duševního vlastnictví právě v těch regionálních eh, smlouvách o volném obchodu a radím rozvojovým zemím a ne, ne vládním organizacím, eh, zejména eh, zemím AKT. A z této zkušenosti praktické při vyjednávání eh, těchto smluv mám tedy určité výstupy, které mohu prezentovat. Pokusím se však o uvedení v širším kontextu a omlouvám se za to, že asi celá řada věcí, které řeknu, budou mnoha mnohým z vás e, mnohým z vás známe. E, e, Evropská unie uzavírá vztahy s těmi zeměmi, které jsou bývajími koloniemi a tyto vztahy mají kulturní, ekonomický, obchodní a sociální rámec. Centralizovaná pravomoc EU a zejména komise v oblasti obchodu společně s dvojím rozšiř, s dalším rozšiřováním EU, to znamená těch 25, eh, eh, stává eh, rozšiřují se, rozšiřuje se tedy ta, ta, ta spolupráce na netradiční partnery. Uh, a když se podíváme na tuto novou dynamiku uh, nových, nově se rozvíjejících zemí, takzvaných zemí BRIC, uh, kde jsou zohledněny i ty elementy, které nejsou jenom obchodní, tak zde vzniká within the intellectual and policy cadres of, of Europe. This is characterized by Začínají také eh, značné konceptuální změny, a e, odkláníme se od preferencí e, k systému e, reciprocity. A rovněž přestáváme diskutovat tolik o tarifech, ale spíš o pravidlech a regulacích a nařízeních. A pak je tady také otázka centralizace politiky v DG obchod. Centralizace obchodu je čím dál tím rychlejší a také to hodně předurčuje roli komise v dalších oblastech sociální, životního prostředí a tak dále. A systém e, vztahu s Světovou obchodní organizací e, také dává mezinárodnímu obchodu nové dimenze a vidíme, že zahraniční e, politika se začíná hodně odvíjet od toho, že DG eh, obchod eh, se eh, odklání od některých svých tradičních témat, začínají tady pronikat autonomní vlivy a otázky environmentální politiky a kulturní politiky začínají nabývat nových rozměrů. A vše se začíná více rozdělovat do jednotlivých samostatných eh, kompartimentů. Hovoříme také o dalších eh, konkurentech na mezinárodním fóru. Jedním eh, hlavním z nich je Čína. Hovoří se o vztazích s Čínou a o tom, jaké jsou vztahy a vlivy Číny směrem k Africe a e, hovoří se o nových typech vztahů bez nějakých e, zvláštních e, pevnějších vazeb. Takzvaný systém no string attached. A dohody sami o sobě tyto pevnější pouta nepředpokládají. Jsou volnějšího typu, jsou to odlišné typy dohod, jedná se o zboží, o komodity, a když se pak podíváme na údaje v tomto konkrétním případu, tak eh, tady vlastně nelze podpořit myšlenku, že eh, výběr eh, těch vyjednávacích partnerů je či není ovlivněn tím, zdali se bude také jednat o sociální, humanitární a environmentální otázky, ale spíš jde o předchozí vazby, o genezi těch vztahů a přístup na trhy když se pak podíváme na to, o co nám jde, o ty další oblasti lidskoprávní, environmentální a tak dále, tak si musíme uvědomit další věc. Eh, obchodní eh, jednání vlastně nevyhnutelně vždy eh, znamenají také vyjednávání o sociálních normách a dalších normách. Teď se dostáváme do oblasti, kde existuje možnost, že obchod jednoznačně ovlivňuje sociální a environmentální normy. Tam kde toto není zahrnuto do vyjednávání, tak tam vlastně e, se dá hovořit o pouhém merkantilním přístupu, než e, o, spíš než o globálnějším, celostnějším přístupem. Já e, mohu hovořit o dvou příkladech. Jeden se týká toho, co nazýváme prosazování práv duševního vlastnictví. Tady se jedná o patenty a určitá opatření e, pro ochranu evropských patentů a e, dochází například k pronikání léků přes nizozemí, e, léků, které jsou nelegálně vyrobeny v Indii a jsou tedy určeny, dejme tomu, pro brazilský trh přes Evropskou unii. Pak je tady otázka státních zakázek tam vlastně ten nový typ dohod může zabránit eh, diskriminačním praktikám, které jsou velmi aktivní, velmi přítomny v Jižní Africe například. Já asi v tomto směru mohu ten svůj eh, referát ukončit a budu čekat na vaše otázky, ale chci ještě říct jednu věc závěrem. Evropské společenství má mezinárodní závazky v oblasti lidských práv, v oblasti obchodních dohod a ty je třeba respektovat. Standardizace a autonomie obchodu znamenalo, že vlastně eh, tedy nedocházelo, nedochází k integraci těchto norem do obchodních jednání Eh, ne snad, že by ty eh, principy a ty normy neexistovaly, ale zatím se nepodařilo je plně eh, dosadit, zapracovat do obchodních dohod. Takže já si myslím, že je třeba eh, tedy eh, dělat lépe s tím, co máme, než se bez toho obejít. A to je také název mého referátu. Když se podíváme na mezinárodní závazky, tak eh, Evropská společenství má samozřejmě tato tyto závazky v rámci Mezinárodní organizace práce a jejich úmluv a v dalších oblastech minimálně tedy Evropské společenství musí zavázat, aby e, obchodní dohody, které se zavázá k tomu, aby obchodní dohody, které podepíše, nešly proti normám, které samo vlastně přijalo. A e, pak je tady otázka toho, do jaké míry tyto dohody mohou e, pro, pomoci prosazovat ty normy v dotyčné zemi. A je tedy třeba eh, je promítnout do celkovějších cílů těch obchodních dohod. Eh, je také třeba si uvědomit další věc, co to jsou možnosti, jak dále implementovat eh, sociální a environmentální smlouvy a dohody. Tyto obchodní smlouvy jsou také možností, jak dále prosazovat dohody v rámci VTO které nepochybně ovlivňují environmentální a sociální normy. Je to prostě příležitost, jak dále e, objasnit ty správné vztahy mezi obchodem a dalšími oblastmi, které jsou s ním spojeny a jak také vytvořit e, globálnější, e, více soudržnou a integrovanou obchodní politiku do budoucna. Chci také říct, Eh, ze svých zkušeností eh, v posledních třech až pěti letech při obchodních jednáních, že tady dochází k eh, výraznému po, eh, propadu mezi tím, co je rétorikou Evropské unie ohledně globálních témat a tím, co se pak opravdu projednává, když dojde ke tvrdým jednáním eh, mezi tím, co je tedy eh, rétorikou a na druhé straně tedy tím, co pak Unie doslova důrazně prosazuje. Opakuji, jedná se o e, postup směrem k tomu merkantilnějšímu vnímání e, ekonomiky a obchodu e, a tím trpí i ty sociální kapitaly. A znamená to, jak vidíte, určitou, určitý propad důvěry Eh, co se týče třeba vztahů mezi Evropskou unii a zeměmi AKT, eh, pokud máme hovořit o nějakém skutečném vztahu. Takže Evropské společenství teď jakoby ne, eh, nabízí nějakou přidanou hodnotu a tyto země AKT to tak vnímají a zdá se jim, že mají volné ruce, aby se podívali jinam, hledali jinde. Takže otázkou je, co je ta přidaná hodnota, kterou Evropské společenství by mohlo nabízet, kterou nenabízí ostatní a nebo je tady opravdu ten úplně nejnižší e, možný společný jmenovatel mezi Evropskou uní a e, jejími takzvanými konkurenty. Děkuji, pane kolego, za vaši velmi jasnou e, přednášku. Písemné podobě bude tato přednáška také po slyšení dostupná. A teď už bych chtěl dát slovo panu Howardovi z Mezinárodní odborové konfederace v Belgii se v Belgii. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji za pozvání, abych se zde mohl dnes eh, vyslovit. Přestože máme sídlo v Belgii, jsme mezinárodní odborovou federací, eh, která představuje, reprezentuje pracující ve 155 zemích všude na světě. Já se budu zabývat sociálními normami vzhledem k omezenému času, který mi je vyměřen, i když samozřejmě si myslíme, že v obchodních jednáních by otázky lidskoprávní a environmentální měly také být přítomny. Já si myslím, že, co je, eh, že, že bych se nejprve zabýval tím, co je třeba vzít v úvahu při obchodních jednáních z, z, o sociální oblasti a potom bych hovořil o tom, jak se Evropská unie eh, pořádává s bilaterálními a eh, mnohostrannými jednáními. Proč je to pro nás tak důležité? téma, ty sociální otázky. Je to také proto, že před nějakými deseti lety se vnímal obchod tak, jako že to je něco pozitivního a otázky jako dopad sociálních, environmentálních eh, typ, sociálního a environmentálního typu vůbec nezaznívaly. Ovšem teď se začíná čím dál tím více vnímat eh, situace tak, že obchod má důsledky a dopady na eh, sociální a environmentální eh, oblasti. Zpráva Mezinárodní organizace práce a která byla také připravena v sou ladu s VTO a panem Lamim, Eh, přináší eh, výsledky v tom smyslu, že obchod není nutně pozitivní. V značné míře se dá hovořit, že eh, vlastně vede k nerovnosti, k nejistotě v oblasti zaměstnanosti, jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích. A také Eh, nebyl eh, spatřen žádný přímý vztah mezi obchodem a rozvojem a přímý eh, vztah mezi obchodem a snížením chudoby. Takže já si myslím, že tato zpráva přispěla k tomu, že je třeba opravdu znovu promyslet to, zdali je obchod jednoznačně pozitivním fenoménem. A my z našeho pohledu samozřejmě vnímáme otázku práv pracujících jako velice významnou. Dospěli jsme k tomu, že tady můžeme definovat celé velké množství eh, eh, pošlapávání eh, pracujících. Pokud se podíváme třeba na takovou oblast, jako je oblast řezaných květin, to je velký sektor, který vznikl v posledních deseti let, tak tady jsou obrovské, obrovsky dlouhá pracovní doba, nedodržování odborových lidských práv, velké zneužívání pesticidů a to samé platí pro výrobu celé řady základních surovin a také pro eh, produkci bavlny a tabáku ve střední a jižní Asii, kde se hodně počítá s dětskou prací, především v dobách sklizně. A mohl bych také citovat další příklady z oblasti elektroniky, z eh, oblasti textilu, eh, kde samozřejmě ten model nízké ceny pracovní síly vede k tomu, co známe v oblasti vývozu textilu a tak dále. Nějakých 50 milionů pracujících je teď zaměstnáno přímo právě v těchto, eh, oblast, eh, v těchto oborech, kde není, žádná pra, eh, kde není žádné zastoupení odborů, kde se naopak viktimizují eh, pracující, pokud se chtějí připojit k odborové organizaci, kde tedy vzniká celá řada eh, problémů pro pracující od eh, nedostatku vlastně těch základních zdravotních a sociálních norem a jejich dodržování až k velmi diskriminujícímu přístupu ze strany zaměstnavatelů. Takže při obchodních jednáních s VTO je třeba, aby jak individuálně, eh, tak hromadně se vypracovávaly studie o eh, dopadech eh, obchodních dohod na sociálních podmínkách těch zemí, kterých se ty dohody týkají. A jsou tady různé specializované agendy agentury OSN, například Mezinárodní organizace práce, která také e, tyto věci e, hodnotí, zkoumá a e, přináší výsledky. A pak je tady dlouhodobý program Mezinárodní VTO, který by Eh, měl být vypracován, iniciován nehledě na eh, závěry eh, kola Doha. Není absolutně důvod, proč by s takovýmto programem nebylo možno začít okamžitě a VTO by se s Mezinárodní organizací práce měly dohodnout na společném postupu v této věci. A další věc je ta, že je třeba i změnit téma diskuze v rámci Trade Policy Review a v tomto směru Evropská komise se snažila eh, přispět eh, velice konstruktivním způsobem eh, k diskuzi ohledně otázek, jako je pracovní, eh, jako jsou pracovní normy, eh, policy eh, standards a tak dále, ale je to stále velice taková jednorázová, nárazová záležitost. Vlády odmítají o těchto věcech diskutovat, i když se dá říct, že tady je jasný vztah mezi jejich obchodními politiky, politikami a situací v těch exportních oblastech. Uh, Je tady celá řada dalších otázek, kde by VTO mohla více zapracovat sociální otázky. My jsme v 90. letech tyto uh, otázky navrhovali, ale byly to věci, které nebyly tehdy dostatečně uh, diskutovány a jsou to věci, o kterých by jsou to věci, z kterých vyplývá určité napětí a které eh, se dotýkají vlastně základů a principů těchto smluv po celém světě. Toto je multilaterální oblast, kde je důležité zvýšit pozornost sociálním a environmentálním otázkám. Co se týče bilaterálních vztahů, to je tady je to omezené, nepůjdu do detailu. Eh, my jsme rozdali stanovisko, které je připojeno k tomu delšímu stanovisku eh, odborovému. My jsme v rámci Evropské konfederace odborů výborů eh, vytvořili 14 klíčových principů, které bychom chtěli eh, mít v těch eh, kapitolách či doložkách těch obchodních smluv a které se týkají, které se týkají udržitelného rozvoje a které se dotýkají základních pracovně právních standardů a, a měly by se, dotýkají se také implementace základních osmi smluv ILO, Mezinárodní organizace práce. Jak říkal pan Morero na začátku, je důležité nejenom mít tyto doložky, tyto komponenty v těch smlouvách, ale také je vynucovat. Eh, současný přístup Evropské komise, a tady je určitá rozpor, i když tady je celá řada prvků, které obsahově vítáme, my si domníváme, že aby mohly být skutečně prosazeny efektivně, vynuceny efektivně, tak je nezbytné, aby tyto, tato ustanovení byla skutečně součástí té, toho té hlavní smlouvy o volném obchodu a e, stejným způsobem, jako se to týká podvodu, či jako se to týká duševního vlastnictví, jakýchkoliv dalších prvků těch e, bilaterálních smluv. Dalším prvkem, který bychom chtěli zapracovat a e, to se objevuje v materiálech komise, je ohled na Eh, mezinárodní dohody o chování nadnárodních společností eh, a závazek, že ty strany nesníží pracovně právní standardy kvůli zvýšení exportu či přilákání investic. Eh, chtěli bychom zde mít ustanovení o studii dopadu na udržitelnost a chtěli bychom zde vidět ustanovení pro sociální partnery, kteří by měli možnost předkládat případy, konkrétní případy, kde dochází k poškozování pracovně právních eh, norem jednou nebo druhou stranou těchto smluv. Toto jsou konkrétní věci, které se poněkud pochybným způsobem objevují z těch dvou smlouvách s Karibskou oblastí a s Koreou, které byly do dneška uzavřeny. A my jsme se obraceli v ratifikaci zejména na parlament, aby bylo eh, jaksi zajištěno, aby tato ustanovení skutečně byla součástí té smlouvy a byla efektivní. Co se týče plnění těchto smluv, eh, rádi bychom, aby bylo zváženo i jak, jak si, co se týče vynucení plnění, také určité stažení těch obchodních benefitů a také zvážení možnosti eh, uvalení pokut na ty strany, které neplní. Tyto pokuty eh, by mohly být eh, opakované na základě toho, že E, například vláda utratí peníze na zlepšení sociálních a pracovních podmínek e, v sektoru, to znamená, že ta pokuta by mohla být využita na zlepšení těch vlastních podmínek. To jsou tedy některé prvky, které bychom chtěli, aby Evropská unie zahrnula do těch vyjednávání o smlouvách a parlament by měl, jak bude připravovat ratifikaci té korejské smlouvy i v těch budoucích smlouvách, například s Indií a latinskoamerickými zeměmi, azijskými zeměmi, mi, že parlament by měl být tím, kdo bude trvat na zapracování těchto sociálních prvků, sociálních doložek a měl by trvat také na jejich efektivní aplikaci. Děkuji za toto prohlášení o e, stanovisku Mezinárodní federace od Mezinárodní odborové federace. Pan Havard také předložil dva dokumenty, na které se odvolával ve svém prohlášení. a které se tedy týkají e, sociálních e, faktorů udržitelného rozvoje a e, sociální kapitoly při obchodních jednáních. Byly to materiály, které byly předloženy sedmé mezivládní konferenci VTO v listopadu a prosinci loňského roku. Děkuji vám. A teď je před námi přednáška našeho třetího hosta, eh, pana Reinharda Kvika eh, eh, z Združení chemických průmyslových podniků, kde pak ho máme. Aha, zde. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Chtěl bych srdečně poděkovat za pozvání k tomuto tématu, které je na pořadu jednání. To je téma, které mě zajímá jak profesně, tak akademicky. A dovolte, abych dnes se zabýval čtyřmi body. Jednak eh, ekologické a sociální standardy ve systému světového obchodu, potom unilaterální Eh, unilateralismus a urovnání sporu v rámci VTO, a to v souladu s co-labor standards. Za třetí opatření, která se týká environmentálních a sociálních standardů a potom pět TSK v politice EU. k prvnímu tématu environmentální a sociální standardy v systému světového odchodu. VTO hlavně politika urovnávání sporů skutečně neprobíhá v klinické izolaci. V dnešní době je situace tak, že když se uplatňují pravidla VTO, tak se používají další mezinárodní zásady zjišťujeme, že e, na rozdíl od povinného urovnávání e, sporů ve VTO se jak v oblasti ILO, tak v oblasti environmentální hodně změnilo, což znamená, že VTO je atraktivnější také v porovnání oblasti urovnávání sporů v oblasti pravidel, která zde platí. Tato pravidla jsou zajímavá, hlavně v oblasti životního prostředí, což vedlo k tomu, že pravidla VTO se zapojí silněji do oblasti životního prostředí, než tomu bylo v minulosti. VTO v environmentální oblasti v souvislosti s obchodními aktivitami pokročila dopředu. Ve VTO se konají jednání na oblast eh, environmentální a obchodní a o vztahu těchto dvou složek. Tento rozvoj vidíme také v oblasti pracovní nevidíme v oblasti sociálních a pracovních standardů. Tady nejsou žádná jednání v rámci VTO a pokud vím, tak v roce 96 na, na konferenci ministrů vedlo k k tomu, že bylo řečeno, že to spadá výlučně do oblasti ILO. Když se konala konference v v sítlu, tak bylo také zcela jasné, že tehdejší eh, prezident eh, USA hovořil dokonce o sancích a vedlo to k tomu, že tato konference stroskotala a teprve až v roce 2001 eh, se v rámci vyjednávání DDA docílo jak určitého výsledku. Když se zamyslíme nad tím, Zda VTO může být použít jako příklad, a to jak v oblasti environmentální, tak v oblasti sociální a obchodní, tak víme, že určitá opatření vedla ke změně VTO, což znamená, že Tady se skýtá určitá možnost v rámci prosazování Core Labor Standards. Ale musíme si klást otázku. Eh, chceme považovat VTO jako jakousi implementační policii pro dodržování závazků ILO a multilaterální dohody nepředpokládají takovéto urovnání sporů. Tudíž si klademe otázku, zda VTO má být použita jako implementační policie či ne. Já mám dva argumenty, jednak právní argument a jednak politický. Ten právní argument spočívá v tom, že se jedná víceméně o výklad článku 20. Je to takzvaný výjimečný předpis, který má mít územní omezenost. Jde o to, že Některá opatření mohou být ohrožená, ale v oblasti Eh, makrosociální oblasti eh, to nebylo doloženo. Vždycky se hovoří pouze o hospodářských aspektech a jejich ochrana nespadá pod článek 20. Unilaterální opatření eh, by neměla být vyloučena v rámci urovnávání sporů v VTO. A potom mám druhý Eh, důvod, který má politickou, politický charakter. Tady musíme mít skutečně, mít politickou vůli eh, skutečně tyto spory urovnat, ale prosazovat potom ten výsledek na národní úrovni. EU v těch případech, které jsou politicky velmi citlivé a kde prohraje v Ženevě, má určité potíže, potom prosazovat ten výsledek. Když se podívám na Mezinárodní obchodní výbor Evropského parlamentu, tak on je určitým garantem právního řádu VTO. Je dobré, že právě Lisabonská smlouva rozšiřuje práva Evropského parlamentu v oblasti obchodní politiky. Nyní eh, se méně diskutuje za zavřenými dveřmi a celá politika se stává transparentnější. To je důležité také pro občany. Chtěl bych říci, že unilaterální prosazování core labor standards eh, obchodními a politickými opatřeními je na hranici problematičnosti. A teď se podívejme na dodržování environmentálních a sociálních standardů. Dovolte, abych řekl pár slov ke komplexu mezinárodních jednání a mezinárodních dohod. Myslím si, že ILO byla posílena jednou k důsledku Declaration on Fundamental Rights and Principles on Work z roku 1998, které jasně dokázaly, že je zapotřebí brát ohled na co labor standards, i když ne všechny státy ratifikovaly úmluvu. A také i v deklaraci bylo jasně deklaraci On Social Justice for Globalization z roku 2008 bylo jasně prokázáno, že tyto standardy by neměly být zneužívány eh, k protekcionismu. V ILO existuje neexistuje žádné povinné urovnávání sporů. V oblasti životního prostředí existuje také několik úmluv a myslím si, že v minulých letech jsme viděli, že potenciální konflikt eh, který vznikl v důsledku nových konvencí, jako Stockholmská a Rotterdamská byl vyřešen relativně inteligentně, takže eh, konflikt VTO mezinárodní a mezinárod versus mezinárodní environmentální dohody již není zdaleka tak intenzivní jako dříve. V oblasti unilaterálních opatření tady bych chtěl poukázat na GSP+. Plus který je k dispozici 16 zemím a obsahuje nebo pokrývá zhruba 6336 produktů. A jako poslední opatření bych chtěl hovořit o bilaterálních dohodách. Například Korea. Co bylo stanoveno? Jednotlivé strany nechtějí zharmonizovat určité strany. Regulatorní autonomie zůstává zachována. A z této dohodě se počítá s dodržováním Core Labor Standards a s účinným uplatňováním mezinárodních environmentálních dohod a kiotského protokolu oblasti urovnání sporů jsme svědky zajímavého rozvoje, že tady je zvolen jiný proces, proces transparence a kooperace, a to s procedurálními závazky, je tady výbor pro trvalou udržitelnost, který je příslušným výborem pro urovnání sporů. Jsou zřízeny skupiny poradců, které se skládají také z různých expertů a v případě, že nelze urovnat tento spor, je svolán určitý panel. A výsledkem této úmluvy je tak zvaný měkký tlak a jedná se o naming and shaming. Znamená to, že by tady měly být skutečně dodržovány standardy. A dovolte, abych ukončil pěti eh, tézemi eh, na téma ekologická politika. Za prvé, <clears throat> mohu vás požádat o zestručení, prosím. Dobře, při vyjednávání mezinárodních dohod musíme klást větší důraz na to, abychom urovnávání sporů v těchto eh, mezinárodních dohodách posílili. Nedomnívám se za druhé, že bychom s eh, naším eh, politickým požadavkem, abychom prosazovali ekologické eh, požadavky v mezinárodních dohodách, což bylo doposud nevýhodné pro EU, zejména vzhledem k vztahům k třetím zemím. Je třeba vidět, že rozvoj volného obchodu v Asii, zejména různé dohody o volném obchodu, které se uzavírají mezi azijskými zeměmi, ještě nerespektují tyto požadavky. Otázka, zda máme eh, uvalit sankce nebo vytvářet jemný nátlak, abychom dosáhli e, realizace těchto standardů, je nadále sporná. Domnívám se, že oba postoje mají své argumenty. EU doposud zvolila cestu toho jemného nátlaku a snažila se takto tyto standardy prosazovat. Domnívám se, že při přepracovávání e, obecného systému e, celních preferencí to musíme zvážit, protože mnohé unilaterální bilaterálně poskytnuté eh, výhody se berou za jednou dané a potom v bilaterální oblasti eh, se již nerespektují eh, ekologické požadavky a domnívám se, to je má poslední téze v různých dohodách o volném obchodu Můžeme eh, eh, a stanovili jsme také eh, ekologické a sociální standardy a mm, můžeme začít určitým programem a jednat o sociálních podmínkách, jak VTO jednalo o životním prostředí. Děkuji. Děkuji za tuto velmi důkladnou prezentaci mezinárodní scény, zejména z pohledu VTO a s ohledem na pracovní a environmentální normy a jejich plnění. Druhá fáze našeho slyšení se stává z otázek a vyjádření členů paní Tokia Saifi za EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající Nejprve jsem chtěla poděkovat eh, našim řečníkům, protože jejich eh, přednášky byly velice zajímavé a navzájem se doplňovaly. Takže dovolte krátkou poznámku a pak eh, několik otázek. Za prvé, já jsem i nadále přesvědčena, že pokud chceme tyto postupy trochu změnit, tak musíme náš obchodní systém reformovat a musíme reformovat VTO. Opravdu, pokud chceme, aby environmentální právo, aby sociální práva byla eh, rovná <clears throat> obchodním právům, tak je třeba v těchto reformách postoupit dál. A teď dovolte otázku směrem k panu Šabalovi. On hovořil o jednom tématu, které je velice významné a e, tím je postupná e, postupné pronikání Číny na africký e, kontinent. Je to velice důležité téma a on také upřesnil, že co se týče Číny, tak se e, vlastně na africkém kontinentu nepotýká s žádnými překážkami. Tak já bych docela ráda, kdyby pan Šabala se k tomu ještě vrátil trochu obšírněji. A pak panu Howardovi ohledně podmí, e, ohledně e, určitých povinností nadnárodních společností. Hovořilo se tady o nedodržování sociálních práv pracovně právních norem. Jak tedy postupovat tak, aby tyto podniky e, skutečně závazky dodržovaly? A e, jak tedy postupovat v případě nadnárodních firem? Naši tři hosté se opakovaně vraceli e, k změnám, které sebou přináší Lisabonská smlouva i pro komisi a jaké by měly být priority, které by podle našich tří hostů měl Evropský parlament prosazovat eh, v těch oblastech, o kterých dnes hovoříme. Děkuji. Děkuji a teď je na řadě eh, kolega Arlem Desir z SAD. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat eh, našim řečníkům a v zásadě jim položit dvě otázky. Za prvé, Možná, že by bylo dobré, kdyby nám řekli, jak hodnotí, jak srovnávají ustanovení, která byla zavedena na, e, na základě žádosti Kongresu Spojených států do bilaterálních dohod mezi USA a jejich partnery, co se týče sociálních a environmentálních norem. Hovořím o takzvaném Trade Act. To se nás týká především, co se týče naší dohody s Koreou, protože i když Evropská komise předstírá, že Eh, ustanovení, co se týče eh, udržitelného rozvoje mezi, eh, v dohodě mezi Unií a Koreou jsou velmi podobné těm americkým, tak já si myslím, že američané v tomto směru šli mnohem dál, jsou mnohem preciznější a ta ustanovení opravdu umožňují pozastavit plnění těch obchodních dohod v případě, že nejsou dodržovány environmentální normy, lidská práva a tak dále. To za prvé. Za druhé, eh, diskuze uvnitř VTO je zablokována a mm, to již od roku 96 v Singapuru eh, eh, při ministerské konferenci. My jsme přijali celou řadu nejrůznějších usnesení, co se týče žádoucího vývoje ve VTO. Takže mezi tím figuruje také návrh ustanovit výbor pro práci Eh, důstojnou práci a obchod. A tady si myslíme, že by se vlastně postupně mohlo eh, něco učinit s tím, co si myslí většina členů VTO, Eh, a to znamená propojit environmentální normy s obchodními závazky. Zdá se vám to jako dobrá myšlenka, eh, kromě všeho toho, co tedy eh, začala, začalo generální ředitelství VTO ve spolupráci s Mezinárodní organizací práce v tomto směru dělat. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Pan Howard eh, hovořil ve svém eh, referátu o určitých sankcích, o určitých pokutách. To se objevuje pravidelně. Eh, a ty finanční prostředky takto získané by tedy mohly přispět na určité rozvojové politiky. Už teď některé dohody Eh, obsahují eh, princip sankcí, například eh, v SPG+, ale nikdy k nim nedochází ve skutečnosti. A já se ptám, Eh, jakým způsobem je tedy eh, třeba postupovat, aby ty eh, sankce byly oplatňovány skutečně. V roce 2009 Spojené státy přijali takzvaný Trade Act. Evropská unie pokulhává. Co si myslí naše hosté o tomto rozhodnutí ze strany Spojených států? Now it's time to listen to... Nyní zástupce frakce GUE. Prosím. Děkuji, e, pane předsedo, omlouvám se. Instituce Evropské e, unie, ať hovoříme o komisi, ať hovoříme o radě. Toto jsou instituce, které mají eh, velkou dovednost hlavně hovořit o tom, jak Evropská unie je modelem pro eh, svobodu a demokracii, eh, hodnoty, které zastává. A tyto velké evropské hodnoty jsou potom masově promítány do toho, jak Evropská unie vyjednává se svými obchodními partnery, zejména s chudými chudších zemí, z chudších společenství. Bohužel však realita taková není v známé básni T.S. Eliota je jeden verš, který hovoří o, roz, o stínu mezi realitou a myšlenkou, a té prázdnotě mezi tím. A toto se tomu podobá. Ta prázdnota těchto tvrzení si je úplně jasná, když se podíváme na realitu obchodu mezi Evropskou unii a zejména chudými zeměmi a státy. Implementace smluv o volném obchodu či o ekonomickém partnerství, implementace těchto smluv v realitě, v reálu, je taková, kdy máme očité svědky ze slyšení těch v tomto parlamentu, že tyto smlouvy jsou eh, v podstatě ničí sociální soudržnost a sociální normy a také životní prostředí ve těch zemích, se kterými je Evropská unie uzavřela. Co se týče E, výroby levného zboží, které znamená odstranění místní výroby a znamená, má e, negativní sociální dopady v těchto zemích. A je to skutečně Některé ty nadnárodní eh, eh, společnosti v Latinské Americe na, například, eh, měli jsme zde slyšení v tomto, na půdě tohoto parlamentu a o výpovědi svědků, kteří potvrdili, že sami trpěli vlastně následky téměř trestné, trestných postupů na národních společnostech, eh, na národních společností, které byly, eh, pocházely z EU, například v Peru, kde dochází k ničení životního prostředí a tyto nadnárodní eh, společnosti skutečně se společně se státem podílejí na represi místního obyvatelstva. V naší politické skupině jsme se totež dozvěděli o Brazílii. Velká ocelářská firma německá se sídlem Německo v Rio de Janeiro působí eh, velké eh, do, negativní dopady na životní prostředí, zejména tedy eh, podmořský život a ryby. Pan Šabalala byl velmi zdvořilý, když hovořil o e, určitém e, propadu mezi tím, co se říká a co skutečně pak v těch e, obchodních smlouvách je. Já si myslím, že to je není žádný rozdíl či propad, je to prostě pokrytectví. A musím říct, že to bude ještě horší, pokud ti lidé v těchto zemí nebudou mít dostatek síly a moci, jak si tomu vzdorovat. Tento ne- ne- neoliberální svět, v kterém se pohybujeme, kdy soutěžíme s Čínou, která je skutečným nejhorším vykořišťovatelem v Africe, pokud všechny eh, země budou takto soutěžit s Čínou v těchto standardech, které Čína nastavuje, bude to ještě pro lidi horší. A má Hamasy musí sami získat určitou moc, převzít kontrolu nad těmi zdroji a ne být pouze vystaveni dáně na milost a nemilost těmto nadnárodním korporacím. Eh, děkuji za ten citát T.S. Eliota zejména, který, eh, kterého si cením, ale eh, připomínám, že jsme tady, abychom zejména naslouchali odborníkům, našim hostům. Prosím tedy využijte jejich přítomnosti, abychom se někdo něco eh, dozvěděli nového. Nyní dávám slovo Karlu Šmitemu za zelené. Chairman, uh, and... Děkuji, pane předsedo. Já s vámi zcela nesouhlasím ze začátku, když říkáte, že naši eh, partneři nerespektují vždy sociální eh, standardy. Když se podíváte například na USA v dohodě NAFTA, existuje takovéto kritérium. Mně se dohoda NAFTA z mnoha důvodů nelíbí, ale je třeba přesto přiznat, že je tu eh, možnost nevládním organizacím, aby vystupovali, pokud chcete, Eh, něco spochybnit, takže nevládní organizace mohou spochybňovat národní právní předpisy. A také eh, tu jsou stejné cíle pro eh, pracovní podmínky a je tu tedy minimální platy, stejné pracovní podmínky pro muže a ženy a tak dále. A zejména pak, když máte obchodní záležitosti v oblasti životního prostředí, pak mají také možnost předkládat eh, eh, doporučení a eh, ohledně limitu z znečištění a posuzování dopadů. Takže když má dokonce dohoda nafta eh, takovéto předpoklady, tak eh, i pro velké obchodní partnery EU by to mělo být možné. Můžeme sledovat tuto cestu a nesmíme zapomínat eh, rozhodnutí z roku 2007, rozhodnutí kongresu o tom, německ, o tom americkém zákoně o obchodu kdy tyto požadavky by mohly být součástí tohoto právního aktu, takže nesouhlasí s tím, že USA eh, má negativní eh, eh, dopad na VTO a její implementaci. Já se domnívám, že opravdu nyní můžeme využít této příležitosti a usnadnit dohody také ohledně změn klimatu a obchodu a to by mohlo pomoci všem zemím, zemím, aby přijali eh, cíle Kyoto a environmentální eh, cíle. Můžeme, musíme využít této příležitosti. Děkuji. A nakonec Petr Šťastný za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu prostou otázku na účastníky panelové diskuze. Rád bych se dozvěděl, jak se dívají na země KT nebo v Africe, kde je značný vliv Číny. Nic se tady nemění a Čína eh, se bude eh, rozrůstat a její globální eh, vliv poroste, zejména jak pan Žalabala hovořil o jejich merkantilním přístupu. Když to porovnáme s naším přístupem, jistě já plně souhlasím a pan Reinhard Quick o tom hovořil, že EU e, ještě e, e, nemá výhodnou pozici při obchodování a jak dlouho bude přetrvávat tato situace znevýhodňovaných zemí, když země jako Čína v oblasti přírodních zdrojů a zemědělství prostě eh, eh, rázně postupují a eh, využívají diktátorských postupů a představitelů zemí, které tolik nedbají na zájmy svých vlastních zemí. Domnívám se, že tady může být spíše negativní změna než pozitivní. Můžete nám říci, jak bude eh, eh, vypadat eh, Afrika za 15 nebo 25 let? Než dám slovo našim hostům, aby odpověděli na položené otázky, dal bych ještě prostor zástupci komise pan, paní Jergensen, která je tady za komisi a poprosil bych ji o krátký komentář. Nemáme příliš mnoho času. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste připravili toto slyšení, které je pro nás e, velmi důležité, tak aby se do obchodní politiky EU dostala i, dostal i rozměr e, udržitelnosti. A mám zde kolegy z DG e, pro životní prostředí. A, Eh, protože s nimi spolupracujeme, abychom dosáhli těchto cílů. Eh, jsou tady tedy zastoupeny tři eh, generální ředitelství, abychom se dotkli všech těchto aspektů. My máme asi 10 minut, je to tak, pane předsedo, abychom se mohli vyjádřit k tomu, co zde zaznělo. Je to tak? Pojďme to rozpůlit a bude to tedy jenom pět minut. Uh, zejména protože DG Trade, tedy ředitelství obchodu, má tu největší pravomoc v této oblasti, tak bych eh, to. Mám tady ovšem zástupce i z ředitelství pro zaměstnanost a životní prostředí a myslím si, že právě je zde eh, příklad té spolupráce, která platí při přípravě a vyjednávání těch mezinárodních obchodních smluv. V tom slyšení eh, zde zazněla celá řada otázek, které se týkaly vyjednávání a pokud mám tedy pět minut, minut a nás, my tři máme eh, těch pět minut dohromady, rozhodně nemohu zareagovat na vše, co bylo řečeno. Já tedy řeknu jenom pár slov k eh, přístupu, který máme v bilaterálních smlouvách k otázkám pracovním a, život, eh, a otázkám životního prostředí a za eh, ředitelství, generální ředitelství obchodu zmíním ty hlavní věci a po prosím kolegy, aby potom hovořili o těch svých specifických věcech. Já bych ráda hovořila i multilaterálních smlouvách, ale to bych musela mít více časy v kontextu Doha, o Vyjednáváme v v oblasti životního prostředí. Máme mandát, ta jednání jsou těžká, ale po, pokračujeme v nich s velkým nasazením. Jak bylo řečeno v tom kontextu VTO, otázky eh, eh, pracovní, eh, pracovních standardů jsou velmi obtížné. My se na to zaměřujeme v rámci ILO, Mezinárodní organizace práce a ta studie, kterou zmiňoval pan Howard, která se týkala zaměstnání zaměstnan, no, tedy pracovních věcí v oblasti obchodu. A tato studie je zajímavá v tom, že ukazuje, čeho můžeme dosáhnout na mezinárodní úrovni spolupráci mezinárodních organizací e, tedy, teď jsem řekla něco k těm multilaterálním věcem, ale nyní než ty bilaterální smlouvy a jejich vyjednávání, protože to je něco, čemu byla věnována velká pozornost e, našimi řečníky. Cílem Evropské unie je za zapracovat doložky o udržitelném rozvoji ve všech bilaterálních smlouvách, které v současné době e, vyjednáváme. Byla zde zmíněna Kora jako první příklad, která má tuto kapitolu v té smlouvě. E, pak e, zde máme další smlouvu o ekonomickém partnerství a ta je trošičku jiná, protože to je rozvojový kontext, je širší, ale Korea je tím dobrým příkladem v této, této první smlouvě smlouvě. E, cílem této kapitoly nebo zapracování takové kapitoly je e, to, co sdílíme s těmi obchodními partnery a my s těmi partnery se snažíme vybudovat společný přístup a sdílet zkušenosti, které máme, nebo sbírat zkušenosti v, a pracujeme s kolegy ze Spojených států, s Kanadou. To jsou země, které mají stejné cíle, e, země, které chtějí mít tyto věci zapracovány. Cílem těchto, eh, těchto ustanovení je závazek plnit pracovní klíčové pracovní podmínky, další pracovně právní standardy a kolega řekne k tomu více. V oblasti životního prostředí e, chceme závazek plnění mezinárodních smluv a kolega zase z ředitelství pro e, životní prostředí řekne něco více e, naším cílem je nastavit vysokou ochranu životního prostředí s cílem plnit mezinárodní eh, normy a eh, a je zde doložka, která neumožňuje výjimku nějaký odklon od eh, těchto eh, norem. V těchto eh, ustanoveních je celá řada dalších věcí, které se týkají spolupráce. Jsou tu tedy ty závazky, jsou tu tedy zásady a pak je tady třetí pilíř, který souvisí s institucionálním rámcem, protože chceme, aby ti obchodní partneři vybudovali dialog a mm, spolupráci v těch těch třetích zemích způsobem, který, který by podporoval cíle udržitelného rozvoje. Několik řečníků zde kladlo otázkou, zda máme spíše jít cestou toho měkkého nátlaku a nebo přímých postihů. My jsme přesvědčeni, že postihy sankce nejsou tím správným řešením a chci říci proč. Za prvé, institucionální mechanismy, které máme v těch smlouvách, dopadají potom na to, čeho dosáhneme v té věcné stránky. Když jdete vyjednávat s tím, že budete hrozit sankcemi, tak ta jednání nebudou věcná, nebudou se, nebudou, budou se bát, budou se velmi opatrní, protože tady bude hrozba těch sankcí. sankcí. Když vyjednáváte na základě dialogu, na základě společného cíle, když chcete skutečně partnera zapojit do té věcné náplně té smlouvy tak se domníváme, že dosáhneme lepších podmínek či lepšího pokroku, eh, protože ta země bude mít zájem se zapojit a proto eh, říkáme, že sice jsou podmínky, závazky eh, udržitelného rozvoje jsou nezbytné, ale vyjednáváme je tímto způsobem, protože tak se nám do, do, do, dosáhneme toho věcného obsahu. A zase ta Korea je je velmi dobrým příkladem. Tady nejsou eh, jenom ty klíčové pracovně právní normy, ale i širší podmínky eh, Mezinárodní organizace práce a když se potom podíváte na ty mechanismy vynucování, ty eh, země, kde mají sankce, tam žádná sankce nikdy nebyla aplikována. Eh, sankce, která by byla v souvislosti s udržitelným rozvojem. Ty eh, mechanismy, které my používáme, se opírají o spolupráci a dialog, zapojení občanské společnosti. A zapojení společenské občanské společnosti je důležitým prvkem implementace. Snažíme se eh, mít kontinuální dialog na mezi Eh, vládní úrovni, ale právě i zapojení občanské společnosti. Proč? Abychom zajistili změny eh, skutečně na místě v té země, nemůžeme jednat jenom s eh, státní správou, vládou. Potřebuje, je zde potřeba i veři, přeskum ze strany veřejnosti, tlak ze strany veřejnosti a také znalost. Ty, ne, ty nevládní organizace mají velké znalosti, například odborové organizace, Evropská konfederace odborů, tam spolupracuje s těmi organizacemi a hrají tyto nevládní organizace důležitou úlohu, čili přístup eh, veřejné kontroly, eh, spolupráce, dialog. Tento přístup je efektivnější k eh, dosažení cílu udržitelného rozvoje a plnění pracovně právních a environmentálních standardů. Já vím, že už nemáme čas, ale předala bych slovo ještě kolegům tři minuty. Prosím kole, poprosím kolegy Uh, uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Dovolte jenom pár krátkých poznámek, abych zdůraznil ten široký přístup, celostní přístup, který je přístupem Evropské Komise Evropské unie, e, co se týče závazků, co se týče také e, dalšího zapojení, další angažovanosti s našimi obchodními partnery. E, je to přístup, který vyplývá z našich závazků, závazků Evropské unie z, vyplývajících ze základních smluv, z řady komunitárních právních textů a také z usnesení z roku 2007. Takže jde o práci svobodně vybranou, ochranu e, práce, e, sociální e, normy a tak dále a tak podobně. To znamená, jdeme skutečně nad rámec těch základních eh, právních norem. A je třeba kombinovat eh, konkurenceschopnost se sociální spravedlností. Eh, to je naším cílem a tak to, to také vnímáme. Obchod jde ruku v ruce s udržitelným rozvojem. A co se týče pracovně právních vztahů, tak Náš přístup, přístup EU, obsahuje tři základní faktory. Nejprve efektivní implementaci těch základních právních norem, tak, jak jsou stanoveny v základních e, úmluvách Mezinárodní organizace práce. A kromě těchto základních norem je třeba také, e, a to vyžadujeme, postupovat směrem k ratifikaci a implementaci dalších úmluv a e, pracovně právních nástrojů a pak Eh, jde také o eh, plné, plnou angažovanost a zasazení se o eh, tyto základní zásady. Takže obchodní politika je jedním z klíčových nástrojů pro prosazování těch cílů, které jsem teď vyjmenoval a e, takto my vnímáme velikou e, součinnost mezi obchodní politikou a e, sociální agendou a velmi podporujeme tyto nové jevy, nové známky spolupráce a soudržnosti mezi Mezinárodní organizací práce a VTO. A ještě jedno slovo závěrem dovolte. Chci zdůraznit to, co tady řekla má kolegyně. Tato perspektiva je dalším argumentem, proč Evropská unie preferuje přístup založený na určitých stimulech eh, při svém jednání s obchodními partnery. Jsme totiž přesvědčeni, že udržitelný rozvoj může fungovat tehdy a jenom tehdy, když je založen na sociálních reformách a na eh, tom, že naši partneři e, v těch partnerských státech vezmou e, ty určité politické e, cíle za své. Rovněž chci hovořit o tom, že tady existuje takový monitorovací systém, který vlastně sleduje, kterým sledujeme všechnu, všechen ten proces a v tomto systému hrají důležitou roli, roli i naši sociální partneři. Děkuji. A teď mohu dát již znovu slovo našim hostům a začneme tak jako při prezentacích s panem doktorem Šabalou. E, takže prosím, odpovězte na otázky, případně e, komentujte to, co tady bylo řečeno, pokud vám to připadá zajímavé. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a pokusím se, e, se držet času a držet tématu. K otázce paní kolegyně z EPP ohledně Číny a Afriky. Tady bych měl asi zdůraznit to, co jsem již řekl. To, co vnímáme v Číně a v Africe, je prostě jiný typ dohod, než eh, dohody, kterým jsme zvyklí říkat obchodní dohody. Tady spíš se díváme na smlouvy. Smlouvy o, pronájem, smlou, o pronájmech, smlouvy o prodeji, smlouvy o dodávkách krátkodlouhodobých, které mají prostě odlišnou formu. A eh, pak jsou tam otázky jako budování infrastruktury, struktury a tak dále. A e, rovněž vidíme některé smlouvy, které, dalo by se říct, nejsou až tak čisté. Každopádně je to takový zhluk, takový balík, e, do kterého často patří věci, které e, v unijních smlouvách nefigurují. Jsou tam různé pronájmy, jsou tam Eh, prostě věci, eh, které eh, my, my zkoumáme, protože někdy jsou tam zapojené i státní zájmy, obchodní dohody, tam se hovoří také o roli a výběru obchodních partnerů. To je prostě něco odlišného a to, co vidíme v Africe, to prostě neodpovídá tomu, jak Eh, Evropská unie vnímá novou generaci těchto, eh, těchto dohod. To je první věc. A za druhé, eh, co se týče toho propadu, toho rozdílu, ten, nejprve tedy, co se týče substance jako takové. Tady bych řekl, že je důležitá jedna věc vidíme prostě určité věci, které jsou e, položeny na stůl v obchodě a pak e, další prvky, které tedy jsou e, položené na stůl v oblasti životního prostředí a těch dalších oblastí a tam je toho mnohem méně. Prostě když se podíváme na ty skutečné dohody, tak jsou tam eh, různé povinnosti i na straně Evropské unie, které nejsou řešeny. Technolo- transfer technologií, eh, transfery finančních prostředků a tak dále. A Evropská komise celý tento proces zapracuje do E, jakéhosi e, balíčku, který má název Aid Package a který je projednáván úplně odlišně, e, odděleně od té obchodní dohody. A to se také týká sankcí. Myslím si, že diskuze ohledně sankcí je tak trochu k ničemu, řekl bych, protože jde zase o to, co můžeme učinit, aby druhá strana jednala. Takže sankce e, k určitým vymezeným prvkům toho celkového korpusu environmentálních a e, lidskoprávních norem aniž bychom tedy vzali v úvahu, dejme tomu, eh, do eh, povinnosti a závazky ze strany Unie, co se týče transferu technologií a tak dále. To prostě nejde, protože tam by se také mohlo hovořit eh, o sankcích. Takže pokud se toto nebude vnímat v souvislostech a globálně, tak to prostě málo věcí změní, protože ta druhá strana to bude vnímat jako, že ty sankce jsou pouze jednosměrné. A závěrem bych chtěl říct ještě jednu věc. E, to, co řekl pan Dezír, pan Arif, já si myslím, že to je zajímavá věc, protože e, tady se vlastně bavíme o obchodní politice e, v tom samém základu, když hovoříme o penězích. A tady prostě jde o to, a nakonec je to i trošičku pravomoc tohoto výboru, ta ustanovení e, obchodních dohod, nejenom environmentální a lidskoprávní, ta ustanovení e, v obchodních dohodách by měla odrážet i ty environmentální ohledy a další. A my to také vidíme, vidíme tam e, prostě určité možnosti a je třeba jít více tímto směrem. Děkuji. Um, Děkuji vám. Co se týče té první otázky ohledně nadnárodních firm, tak tady musím říct, že existují velice dobré mezinárodní nástroje, jak na úrovni MOP, tak OECD. Co je eh, důležité, je zajistit lepší prosazování těchto nástrojů, nástrojů a eh, prosazování implementace eh, a i určitých ustanovení národ, e, mezinárodních e, nástrojů a bilaterálních dohod projednávaných Evropskou unii a dalšími. A co se týče těch možných pokut či sankcí a ekonomického tlaku. My e, jsme toho názoru, že určitý ekonomický tlak přináší určité výsledky. Když se podíváme na laterální přístup GSP, Eh, nebo třeba vyjednávání mezi Spojenými státy a zeměmi, eh, Perského zálivu v posledních deseti letech, tak tam prostě došlo k určitému posunu, k určitému zlepšení práv pracujících, což byla před eh, eh, běžná podmínka ze strany Spojených států. A eh, další země, jako třeba Salvador nebo Gruzie, také zlepšili svůj přístup k pracujícím, protože riskovali v opačném případě ztrátu GSP a mm, v roce 2007 také tuto doložku Spojené státy eh, vlastně eh, od, odňaly a eh, došlo ke zlepšení. Takže můžeme hovořit o pozitivních důsledcích, o pozitivních výsledcích tohoto ekonomického tlaku, těchto opatření. A ta opatření musí být implementována vždy jako úplně poslední možnost, poté co jsou vyčerpány všechny ostatní způsoby nátlaku. Ale takovýto tlak důležitý je. A to, co se ptal pan Arif a pan Desir ohledně systému Spojených států, tady bych chtěl říct, že Spojené státy a Kanada do svých bilaterálních dohod s Peru a Koreou zahrnuli otázku pokud a v případě e, tedy nedodržování e, pracovně právních norem. To je poměrně inovativní faktor, e, výsledek posledních tří, čtyř let. Je to poprvé, co se to objevuje v takovýchto obchodních dohodách a není to nějak prostě příliš velká překážka, zdá se, pro ty partnerské státy, protože to ustanovení pro takovéto pokuty E, stanovuje, že jsou ty finanční prostředky následně využity e, právě pro řešení těch otázek, kvůli kterým e, ta pokuta vznikla. Takže tady si myslím, že Evropská unie by měla být tlačena k tomu, aby postupovala obdobně, protože ty určité státy už jsou zvyklé na to, že o těchto věcech diskutují konkrétně se Spojenými státy a s Kanadou. V multilaterálním prostředí, abych odpověděl na poslední otázku, se to všechno trochu komplikuje eh, vzhledem k přítomnosti Číny a dalších zemí, které nerespektují ty pracovně právní normy, nicméně jsou tady určitá opatření, opatření, které přijmout lze, jak už jsem ve svém referátu naznačil a jak to také vyplývá z mého prohlášení. Myslím si, že tady jsou opatření, která mohou přispět k lepšímu dodržování pracovně právních norem a jsou obsažena v nástrojích eh, Mezinárodní organizace práce a BTO. Dřív než dám slovo profesoru Kvikovi, tak bych chtěl říct, že E, i on poskytl svůj materiál v písemné podobě e, v Němčině a ptám se, zdali by také bylo možné, abychom měli jeho PowerPointovou prezentaci v angličtině k dispozici. Jistě, pane předsedo. Uh, Rád bych zodpověděl tři otázky. První se týkala vytvoření výboru VTO a jeho současné činnosti. Myslím, že je to eh, výbor pro životní prostředí v rámci VTO a usiluje o lepší eh, pochopení eh, environmentálních otázek ve VTO. Já jsem vlastně frustrován činností tohoto výboru v rámci VTO, protože v roce 1996 byla vydána velice dobrá zpráva a od té doby ty zprávy byly tedy poměrně tenoučké, pokud to tak mohu říci. Nyní vedeme v rámci VTO jednání o obchodu a životním prostředí a e, nedomnívám se, že by e, bylo rozhodnuto něco jiného, než podávány nezávazné deklarace. Stav e, DDA je takový, že to nevede k pozitivním záměrům. Proto, závěrům. Proto se domníváme, že by bylo výhodnější, kdybychom do bilaterální bilaterálních dohod začleňovaly ustanovení respekto, respektující ekologické a sociální standardy a e, Evropská unie je v kontaktu s celou řadou partnerů, a, e, abychom tedy usilovali o schodu těchto e, standardů a potom bychom mohli usilovat o vyjednávání v rámci VTO. A já opravdu doufám, že uzavírání bilaterálních eh, dohod eh, s tou doložkou o udržitelném rozvoji a eh, s kapitolou o procesu vzájmu kooperace a transparentnosti povede k takové situaci mezi obchodními partnery, že budeme jednat o komparativních výhodách a o eh, dalších způsobech jednání. Já se tedy domnívám, že je dobré eh, zvolit tu cestu eh, jemného nátlaku bilaterálních dohod a můžeme zahájit jednat o těch tématech, které povedou ke koncensu v rámci VTO. Co se týče sankcí, otázkou v bilaterálních otázkách jde o to, o jaké sankce usilovat, protože v dohodách o volném obchodu je dohoda o dosažení statusu quo. A když znovu budeme konstatovat eh, čtyři 4%, eh, tak to eh, čtyřprocentní tarify, ty jsou poměrně eh, vysoké. Potom můžeme tedy uvažovat o těch pokutách, jak bylo navrženo. Nedomnívám se, že je to dobrý nápad, dávám přednost jinému přístupu, protože jsme viděli, že ten jiný přístup nefunguje. Proto, a to také řekl již můj kolega, diskutujeme o tom, co potom s těmi finančními prostředky, které získáme uvalením těchto pokut. A k poslední otázce pana Šťastného, že je to e, znevýhodnění. Já se domnívám, že to ještě není znevýhodnění, ale nemyslím ještě tolik na Afriku. E, Asie uzavírá dohody o volném obchodu vzájemně mezi jednotlivými státy a nerespektuje ekologické a sociální standardy v takovémto případě by se mohlo stát, že země, která eh, dojednává dohodu o volném obchodu, eh, zamítne takovouto dohodu s námi právě v důsledku existence environmentálních a sociálních podmínek. Naštěstí eh, k tomu ještě nedošlo. Děkuji. Well, um, I think this was a very timely... Domnívám se, Domnívám se, že to tedy byla velice eh, plodná výměna názorů. dosáhli jsme tedy tohoto eh, cíle informování a výměny názorů. Eh, chtěli bychom velice poděkovat eh, našim eh, řečníkům, našim hostům, že se vyhradili tento čas a sdělili nám své zkušenosti. Rád bych vás ujistil, že Evropský parlament je jako vždy e, e, má velký zájem na informacích a velice rád se seznámí s informacemi expertů, e, o něž se mohou opírat expertní stanoviska. Také děkuji zástupcům komise za jejich účast na tomto slyšení, za to, že jste přispěli k eh, velice konstruktivnímu a zajímavému eh, průběhu. Děkuji a tímto uzavírám toto slyšení. Bez přestávky přejdeme k bodu 7 pořadu jednání a eh, to je zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi. Je to, jsou to pozměňovací návrhy eh, k nařízení 1934 z roku 2006. Nejprve budeme hovořit o eh, právním základu, který komise eh, z části pozměnila ve svém sdělení. A právní základ pozměněného nařízení je kombinací článku 207 a 209 dohody o fungování Evropské unie. Dále bych vás chtěl informovat o tom, že jsme se eh, dohodli eh, s výborem AFET, který je přidruženým výborem, že 26. ledna bude eh, předložen návrh stanoviska ve výboru AFET a potom eh, bude tedy 27. zpráva výboru INTE a potom 30. 1. ledna bude eh, návrh stanoviska v AFETu a potom 16. a 17. března se bude hlasovat o zprávě v výboru INTE a potom v březnu a 19. a 22. dubna se bude hlasovat na plenárním zasedání. Dále bych chtěl informovat o tom, že eh, DV eh, také projevil zájem, aby se eh, k tomu vyjádřil a budeme mít 50, článek 50 jednacího řádu. A Chtěl bych uvést tři důvody pro svůj postoj na rozdíl od požadavku DV eh, modifikace právního základu eh, neopravňuje, aby se k tomu vyjádřili jako přidružený výbor, protože komise z technických důvodů změnila právní základ a eh, žádné další modifikace nejsou možné. <clears throat> na rozdíl od toho požadavku DV, co se týče budoucího financování ICI, což nejsou validním argumentem, aby byly změněny kompetence komise předpokládá, že toto financování může být, může být důsledkem realokace eh, eh, programu DCI a tudíž zase devetím nevzniká statut přidruženého výboru. A toto toto, tento statut DV, kdybychom jim ho přidělili, by znamenal velmi náročné procesní změny při zpracování této zprávy, této eh, složky, takže se domnívám, že mm, to za mítáme v této naší odpovědi a myslím si, že ta odpověď zamítavá má být po, zaslána dnes, takže jsme zde pod časovým tlakem Myslím však, že tady nejsou koordinátoři s výjimkou SND a GUE a navrhuji tedy, abych sdělil nebo předal tento dokument koordinátorům bezprostředně po, po skončení schůze, tak abych eh, reakci koordinátorů získal a abych mohl v daném časové lhůtě reakci na tu žádost zaslat, tedy ještě dnes zaslat. Pokud, by, pokud tedy nejsou žádné zásadní námitky, eh, námitky k tomuto rozhodnutí, které předkládám. Pan Helmut Schulz, eh, Pravodaj. Máte k tomu něco? Uh. Pane předsedo, chci poděkovat za iniciativu, eh, kterou jste vyvinul za poslední měsíce, protože Tady je velmi eh, zvláštní specifická situace. Rozeslal jsem také všem členům výboru dnes ráno eh, stávající současný stav toho, jak je tato zpráva zpracovávána. Máte tedy informace, co se týče právního eh, rámce, máte informaci o harmonogramu a, a o tom společném přístupu trialogu k parlamentu různých příslušných výborů eh, a s komisí a radou a rozeslal jsem také interní dokument, který jsme dostali od komise, který se dotýká obsahu a také eh, finančních rozpočtových prostředků pro tento nástroj. Takže souhlasím s vaším eh, přístupem a, a vydat se tímto směrem a chci si vyžádat stanovisko eh, kolegu z výboru eh, v tom smyslu, aby někdo z našeho výboru se plně a s plnou odpovědností účastnil tohoto trialogu. To pro <clears throat> projednáme na příštím našem jednání, protože dnes je tu tak málo členů výboru, že diskuse o tom by nebyla příliš plodná, plodná eh, pan Kaderariv. Pane předsedo, ohledně vašeho návrhu, tak říci říci následující. Pan zpravodaj eh, souhlasí s postupem, který jste zvolil. Já jsem se snažil také spojit s výborem DV s koordinátorem výboru DV. Je tady zásadní otázka, kterou měli, které bychom měli zapojit do všech úvah. Když hovoříme o spolupráci s průmyslovými zeměmi, tak musíme také hovořit o penězích, které byly určeny eh, pro rozvojové země. A co se týče našich přátel z DV, tak existují prostě názory, že země eh, nebo peníze, které byly určeny pro rozvojové země, se předisponují někam jinam. Já samozřejmě souhlasím s tím, co jste navrhli ve vašem návrhu, ale já Eh, chci samozřejmě zmínit následující. Uvidíme, až dostaneme všechny pozměňovací návrhy, uvidíme, co nám eh, předloží stínový zpravodaje a zpravodaj, ale v každém případě si musíme uvědomit, že výbor musí správně nakládat s tímto nástrojem. Eh, myslím si, že nelze se na to podívat pouze z technického důvodu, ale musíme se na to dívat lidským okem. A pan Šťastný za PP. Pane předsedo, já chci vyslovit naše stanovisko za EPP. Souhlasíme s tím vaším návrhem a návrhem pana zpravodaje co se týče naší účastně, ale potřebujeme nejdříve tuto věc projednat vnitřně mezi námi a námi a potom rozhodnout na úrovni jednání koordinátorů. Děkuji. Pan Scholz, pan Hamut Scholz, prosím, děkuji. Ještě jsem chtěl dodat jednu poznámku. My jsme již tu diskusi o obsahu toho instrumentu zahájili a já jsem to jasně řekl, i v prvním návrhu to zaznělo, já z, politického důvodu, z politických důvodů naprosto souhlasím s tím, co právě řekl kolega pan Arif že je třeba skutečně trvat na tom, abychom byli součástí rozhodnutí o tom, že ty peníze nebudou odebrány z rozvojových eh, prostředků. Je to nástroj, který je uh, Eh, navázán na tříletý harmonogram 2010 až 2013 a mm, potom dojde k reorganizaci celé struktury všech těch nástrojů, mm, které mají širší záběr a které jsou navázány na oblast externí zahraniční politiky. Eh, tedy je potřeba nahlédnout na všechny tyto nástroje souborně a potom, mí, pro, aby tak, aby proběhla skutečně hloubková diskuse, jak je nastavit. Ale v této fázi, v tomto okamžiku chci, abychom eh, skutečně skombinovali ty politické ohledy a politická stanoviska s tím pochopitelným požadavkem komise, aby tento instrument byl přijat, protože už, jsme, už je leden a ten časový harmonogram je velmi napjatý a abychom se ho drželi, abychom připravili tento eh, eh, nástroj, pro, který by měl prospět jak třetím zemím, tak Evropské unii. Děkuji, eh, pane kolego. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit naší vůli připojit se k návrhu, který jste tady přednesl a který podpořil zpravodaj, tak abychom postoupili v této věci, ve věci tohoto nástroje a samozřejmě musím říct, že také zcela chápu slova pana Arifa. Ano, já také souhlasím s tím, že tady není námitek abychom v naší zprávě tyto věci eh, uvedli, pokud se na tom všichni shodneme. Eh, takže eh, chci jenom zdůraznit, že po tomto jednání musím předložit ještě jednou důvody mého stanoviska, aby tedy všichni pochopili, Eh, důvody, proč se držím eh, této možnosti. Souhlasíte? Dobře, děkuji. A teď se tedy dostáváme k bodu 8 našeho pořadu jednání. Makrofinanční pomoc Ukrajině. Takže dovolte, abych vám řekl následující. Jak si vzpomínáte, parlament byl eh, původně konzultován ohledně tohoto návrhu a proběhla tedy eh, proběhl postup konzultací, ale eh, je zřejmé, že až tedy vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, tak vlastně do 23. listopadu před plenárkou bylo řečeno, že Lisabonská smlouva poskytuje normální postup pro makroekonomickou pomoc, konec citátu, a to specificky, a zase cituji, do té doby, než bude přijato rámcové nařízení. Návrhy pro makroekonomickou pomoc budou předmětem spolurozhodování na základě, eh, na, na, eh, na počátku bude návrh komise ohledně Ukrajiny. A proto tedy navrhuji tuto, tento časový harmonogram. 27. ledna se budeme zabývat návrhem zprávy, 16. a 17. března se bude hlasovat o návrhu zprávy a 24. 25. března eh, a 2. Eh, či, pardon, 19. až 22. Eh, dubna by se případně hlasovalo v plenárce. Ale teď je tady ještě určitý procedurální problém s tímto návrhem. Já jsem připravil návrh zprávy podle tohoto časového harmonogramu a závazku, který jsem eh, tedy eh, sformuloval v té době. Nicméně jsem ho nenechal Eh, rozdat, eh, protože došlo k určitým změnám. Například právní základ tohoto návrhu eh, stanovuje, že vlastně ten návrh měl být modifikován takzvaným sdělením typu omnibus, přestože jsme své připomínky zaslali komise Eh, tak návrh pro Ukrajinu nebyl do, eh, toho, do té přílohy zapracován eh, do souboru těch návrhů, které byly modifikovány komisu. Ale je pouze v příloze čtyři, což je zase trochu jiný typ přílohy. A vzhledem k tomuto procedurální, této procedurální nejistotě, tak musím říct, že tady vlastně není Eh, jasné, zdali jsou splněny všechny formální náležitosti, aby bylo možno hlasovat o této zprávě. Proto jsem tedy před, eh, vypracoval návrh zprávy, ale zatím jsem ho nenechal rozdat, dokonce ani členům výboru ne. Přitom jsou to věci poměrně urgentní a proto bych chtěl zeptat se zástupců Evropské komise, aby nám dali jasnou odpověď o tom, jak jaká je e, jejich pozice vůči e, e, tomuto vůči této situaci, která je tak trochu zablakovaná? A proto dám slovo panu Lukasi Stemitiotisovi z komise a pak panu Andreasu Papadopoulosovi, abychom věděli, jaké je jasné stanovisko Evropské komise k této věci. Prosím, jeden z vás má slovo. Prosím, pane kolego. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nás sem dnes pozval. A rovněž děkuji za to, že jste tento bod zařadil na pořad jednání. Je to urgentní. My to stále vnímáme jako urgentní záležitost. A chtěl bych také využít této příležitosti a poděkovat vám za skvělou spolupráci v listopadu loňského roku kdy jste se opravdu pohnuli velice rychle a podařilo se nám vlastně za, uzavřít otázku těch čtyř prvních návrhů, které jsme předložili v loňském roce. Samozřejmě my počítáme s pokračováním této spolupráce v nadcházejících měsících a letech. A teď k návrhu komise eh, ohledně Ukrajiny, makrofinanční pomoci Ukrajině. Tady bych chtěl zahájit tím, že bych řekl, že 29. října eh, návrh komise přijala. Samozřejmě od 1. prosince platí Lisabonská smlouva. Takže to je pro nás eh, teď otázka určitého právního postupu. Chtěl bych tady potvrdit, že co se nás týče, nedochází k žádné změně, eh, co se eh, týká samotného substance. Je to situace náročná, Ukrajina ty peníze potřebuje, takže my jsme nezměnili naše stanovisko a držíme se svého návrhu. To je třeba říci a to je zásadní. Slyšíte mě? Děkuji. Takže opakuji, držíme se svého návrhu, věci se nezměnily a my jsme nedospěli k nějakému jinému stanovisku. A teď k těm právním e, procedurálním záležitostem, například e, překlady do právního jazyka. E, je třeba takzvaně zlisabonizovat ten návrh. Mohu vám tady potvrdit, že návrh o makrofinanční pomoci Ukrajině je součástí sdělení omnibusu, e, či bude, protože toto sdělení komise brzy přijme. A k vašemu bodu ohledně typu změn, které budou nutné v, té, eh, v tom sdělení. Chci říct asi tolik. Došlo tady k určité chybě. Tato věc se eh, dostala do přílohy 4, což by znamenalo eh, prodloužení, zpomalení. A já vám dnes mohu potvrdit, že se tato záležitost dostane do přílohy 1. To znamená okamžitý převod tohoto aktu po rozhodnutí komise. Takže žádné, žádná prodleva nenastane. Jsem rád, že vám to tady mohu dnes takto potvrdit. A ještě jedna věc. Nový právní základ pro tento převedený návrh bude článek, podle článku 212 a je to v souladu s naší diskuzí a s našimi dohodami, pokud se nemýlím. Takže eh, tady prostě mohu jenom dodat, že budeme i nadále rádi pokračovat ve spolupráci podle toho časového harmonogramu, s kterým souhlasíme. Takže jde o to schválit věc co nejdříve. To jsou velmi dobré zprávy, pane kolego, takže problém je vyjasněn. A já tedy mohu okamžitě rozdat členům výboru eh, svůj návrh zprávy. Učiním tak hned po konci tohoto jednání. Děkuji. Ještě nějaké stanovisko ze strany členů výboru? Pan eh, Winkler z EPP. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný. Chci tady zdůraznit jen dvě věci. Za prvé jménem naší frakce ve výboru bych eh, chtěl všechny ujistit, že my váš časový harmonogram podporujeme, podporujeme váš návrh, který jste formuloval. Také chci poděkovat za informace ohledně procedurálních otázek, které jsme teď dostali ze strany komise a myslím, že je třeba říct, stručně takové politické prohlášení v tom smyslu, že všichni členové EPP našeho výboru a asi všichni členové výboru podporují urgentní e, řešení této otázky, protože jde o to, aby se Ukrajině pomohlo na její cestě k demokratizaci. Děkuji, pane předsedo. Ještě někdo z jiných politických e, frakcí se chce vyjádřit v tuto chvíli? Takže teď jde o to, zdali souhlasíte s časovým harmonogramem, který jsem výboru navrhl. I když to už vlastně bylo vyřešeno při našem předchozím zasedání. Než se rozhodnete, dám slovo panu kolegovi z frakce ALDE. Prosím, máte slovo. Ano, pane předsedo, chtěl jsem si vzít slovo eh, k otázce, eh, kterou jste zmínil eh, jako obtížnou. A týkalo se to tedy té makrofinanční pomoci Ukrajině, ale když jsem teď vyslechl reakci zástupce komise, tak podobně jako vy jsem byl uspokojen. Vidím, že komise má dobrou vůli jednat E, podle tedy nově platné Lisabonské smlouvy v co nejkratším čase a my jako parlamentní výbor e, samozřejmě e, chceme v tomto směru hrát svou roli. Dovolte přece jenom jednu otázku směrem k zástupci komise, protože během plenárního zasedání Evropského parlamentu 23. listopadu nám Evropská komise slíbila, že použije tedy tento běžný legislativní postup případ o případu ve všech otázkách makrofinanční pomoci až do té doby, než vznikne tedy jakási rámcová forma nařízení, který by tyto věci upravoval. A já se ptám, zdali už je tady určitý návrh rámcového nařízení e, připravovaný v komisi a pokud ne, kdy chcete takovýto návrh rámcového nařízení předložit. To je otázka e, ze str- e, k komisi, říká předseda, a ptám se tedy, zdali tedy máte v tomto směru nějaký, nějaké informace, prosím, Komise? Děkuji, pane předsedo. Tak, jak jsme již říkali minule, na, na, na půdě tohoto výboru jedná se, je to projekt, na kterém pracujeme, ale nemůžeme to dnes potvrdit. My, jak víte, komise ještě nebyla schválena, potvrzena, takže dnes nemůžeme potvrdit této věci vůbec nic. Samozřejmě vás o tom budeme informovat co nejdříve, tedy hned poté, jakmile se ujme nová komise své funkce. Ano, tomu rozumím, to je jasné vysvětlení. Ještě má někdo něco k tomuto tématu? <clears throat> Prosím, pan Herbert Schulz. Děkuji, pane předsedo. Měl bych také krátký dotaz na adresu komise. Volby, které se budou konat na Ukrajině, tedy nijak nezazněly. Očekáváte, že by se mohlo něco změnit vzhledem k těmto očekávaným volbám? To the commission, I understand. To je otázka na komisi. Komisi můžete, komisi můžete prosím zareagovat na ten případný dopad eh, mm, nadcházejících voleb v Ukrajině na tuto situaci. Ano, <clears throat> samozřejmě, je jasné, volby se blíží a v žádném případě nebudeme také eh, konat nic před volbami. My jsme předložili ukrajinské straně návrh eh, dohody o spolupráci s našimi podmínkami, ale rozhodně to neuzavřeme před volbami a budeme nepochybně čekat na výsledek voleb. A eh, co se týče mm, časového rámce, to vlastně eh, nám hraje do ruky jak ten výsledek voleb, tak ta diskuse zde Ehm, to načasování je vhodné, protože obojí proběhne a takže na jaře budeme moci dále o tom diskutovat. Dobrá, takže já předám zprávu eh, distribuji, budu distribuovat zprávu příště a tedy bezprostředně po našem jednání a projednáme, projednáme je 27.1. Bod 9, systém nejvyšší, doložky nejvyšších výhod a Sri Lanka. To je bod, který, na kterém jsme se shodli před mnoha týdny a je zde zástupce a eh, je zde celá řada členů, kteří chtějí hovo, eh, hovořit. Jsou zde také hosté k této Eh, věci a máme omezenou časovou dobu vyhra, vyhraženou. Dám nyní prostor těm hlavním řečníkům. 8-10 minut maximálně, ale budu skutečně eh, na to dohlížet. Vypnu jim mikrofon po deseti minutách a potom pět šest eh, bude pro další přihlášené do diskuse k této věci. Nejdříve úvodní poznámky. Evropské společenství uděluje do eh, doložku nejvyšších výhod třetím zemím v rámci systému GSP a to od roku 71. Toto zvláštní uspořádání pro eh, udržitelný rozvoj, které se nazývá GSP plus, Eh, to jsou další snížení tarifů, anebo dokonce odstranění tarifů, tak aby tedy cel dovozních, eh, aby eh, jsme byli podpořeny ty rozvojové země, které plní lidská, dodržují lidská práva, udržitelný rozvoj, řádnou zprávu veřejných věcí. Aby toto zvláštní uspořádání bylo uděleno, musí ta žádající země naplnit několik podmínek. Musí ratifikovat a implementovat všechny úmluvy uvedené v příloze 3, musí vyslovit závazek ratifikovat úmluvy a jejich prováděcí předpisy a přijmout eh, pravidelné monitorování implementace a ta třetí podmínkou, že tato země musí být takzvaná zranitelná. Pak je možné dočasně stáhnout pokud tedy národní legislativa eh, ne, ne, neimplementuje ty umluvy, je možné stáhnout ty výhody GSP, pokud neimplementuje eh, efektivně Sri Lanka. Eh, je součástí systému GSP, od roku, GSP Plus od roku 2005 a vzhledem k podmínkám, které existují, má se za to, že tady existují důvody, aby bylo zahájeno šetření o efektivní implementaci úmluv o lidských právech na Sri Lance. Toto eh, to bylo v říjnu 2008, to šetření bylo zahájeno. Eh, 19. října 2009 byla eh, přijata zpráva eh, o tom a komise zjistila, že eh, úmluvy o lidských právech na Sri Lance, zejména úmluva o občanských a politických právech, eh, dále potom úmluva o potírání nelidského zacházení a trestů a také úmluva o ochraně dítěte, že tyto úmluvy nejsou efektivně implementovány na Sri Lance. V prosinci 2009 proběhla diskuse s členskými státy a bylo navrženo dodatečně pozastavit výhody plynoucí ze systému GSP+. A členské státy mají dva měsíce na to, aby o tom rozhodly. Pokud, pokud tedy rada schválí tento návrh, budou staženy ty výhody po šesti měsících, tak jak je to nastaveno v tom nařízení o systému GSP+. Nové nařízení o GSP bude přijímáno v rámci spolurozhodování a e, budeme tedy účastně rozhodnutí o tom dočasném pozastavení výhod. Naše e, výbor e, se chce tedy nyní diskutovat v rámci výměny názorů spolu s, s velvyslancem Sri Lanky a také zástupci nevládních organizů, Eh, organizací a máme zde velmi zkušené eh, a věci znalé eh, odborníky vedle tedy pana velvyslance Sri Lanky. Jsem potěšen, že je zde mohu přivítat, že zde mohu přivítat pana Ar- Ariazina, velvyslance Sri Lanky, po něm to bude pan Uhajzenen, mezinárodní koordinátor eh, Solidarity Tamil, Tamilů a poté po těchto dvou hlavních řečnících vystoupí pan Gray, který je ředitelem britského konsorcia a jeden který je ze, patří mi zpravodaje bez hranic. Poprosím tedy naše mluvčí, děkuji panu velvyslanci, že dnes mezi nás přišel. Dávám vám slovo na těch uvedených 8 až 10 minut. Máte slovo. Pane předsedo, vážení členové výboru, Sri Lanka vítá tuto příležitost, aby byla vyslyšena v této důležité věci. Během eh, období, eh, které eh, prostě znamenalo, že náš stát byl v zásadě otřesen v říjnu 2008 Evropská komise zahájila eh, šetření o eh, situaci na Sri Lance a Sri Lanka eh, odpověděla, že nebude přítomna takovému procesu, že se ho nezúčastní, protože je to nevhodné a nepřiměřené, vzhledem k tomu, že mezi evropskými institucemi a Sri Lankou je celá řada jiných vhodnějších postupů. My si uvědomujeme, že protože eh, je tady zároveň celá řada eh, příjemců eh, GSP+, kteří nejsou předmětem takovýmto, to šetřením, jaké navrhovala Evropská komise. Nicméně, obvinění, že Sri Lanka nereaguje na obavy ohledně efektivní implementace, e, tak jak je formulovala Evropská komise, není opodstatněné. Sri Lanka zodpovědně a e, důsledně e, s Evropskou komisí řešila situaci prostřednictvím stávajících diplomatických kanálů a komise to také ve svých zprávách takto uznala. Sri Lanka se domnívá, že při objektivním hodnocení by eh, tento postup eh, vyřešil všechny obavy a také by přispěl k tomu, aby se evropské instituce hlouběji seznámily se skutečnostmi a s realitou, eh, protože ta jednání, to šetření probíhalo v době, kdy situace na, mm, v terénu byla eh, velmi obtížná. Eh, LTTD eh, prohrálo v květnu 2009 a země byla opravdu v komplikované situaci. Potom šetření bylo zveřejněno a Sri Lanka byla požádána o reakci, tu jsme také poskytli a také jsme uvedli, že jsme tedy předmětem diskriminačních postupů ve srovnání s jinými zeměmi, které jsou příjemci GSP+. Takže jsme prostě nebyli v tomto směru předmětem stejného zacházení jako ostatní. A pak je tady otázka eh, v Sri Lance samotné je tady usnesení Evropského parlamentu z 22. října a závěry eh, Evropské rady také předpo, eh, byly vlastně takovým lakmusovým papírkem eh, ohledně situace na Sri, Lanka, na Sri Lance, která se stále zlepšuje Eh, situace s uprchlíky se výrazně zlepšila. Eh, jsou budovány eh, záchytné tábory poskytující základní pomoc. Bývalí bojovníci proti režimu byli také propuštěni a všichni, eh, všichni děčtí eh, bojovníci byli rehabilitováni. Eh, od roku 2000, prosince 2008 pouze jedno dítě bylo tedy Eh, rekrutováno do odbojných složek podle eh, výboru OSN a údajné, údajné nedodržování lidských práv v řadě případů také není opodstatněné v poslední eh, fázi konfliktu eh, došlo k určitým přehmatům od té doby, ovšem eh, žádná další, žádné další vraždy nebyly zmapovány. Dochází tedy k zpomalování celého ten, trendu tři eh, incidenty v roce 2009 v porovnání s víc jak stovkou incidentů 2008 a 2007. Samozřejmě, že jeden je příliš, ale musíme si uvědomit, že se situace lepší. A jak to vypadá se sdělovacími eh, prostředky? Eh, pouze jedno údajné odvlečení novináře v září. Předchozí případy jsou údajných, eh, eh, údajných eh, od, od, odvlékání novinářů byla a jsou vyšetřovány. A pan Tisanajda, novinář pan Tisanajda byl také na kauci propuštěn. Všechna společenství na Sri Lance se teď usměřují a tamilské organizace se také zúčastňují eh, eh, v lebních eh, procesu a tamilská organizace je přítomna i zde dnes mezi námi. Takže situace v realitě je opravdu hodně odlišná od toho, jak je o nás hovořeno. Takže celá řada obav, které e, Evropská komise zmiňovala, e, je rozprášena a myslím si, že e, to, co vedlo k tomu, že nám byl odňat GSP je již vyřešeno. A doufejme, že Evropská komise vezme vážně tyto změny v terénu a e, že e, znovu zváží drastické kroky, které vůči Sri Lance e, aplikovala. Musím říct, že v tomto kontextu jsme byli zklamáni doporučením, které Evropská komise radě učinila ohledně pozastavení GSP a to vlastně bylo oznámeno při proběhu prezidentské kampaně na Sri Lance a myslíme si, že to načasování opravdu nebylo šťastné. Nicméně Sri Lanka si velice váží svých dlouhodobých vztahů s Evropskou unií a i nadále chce postupovat ruku v ruce s evropskými institucemi a řešit problematické otázky způsobem, který by ale nekompromitoval národní zájmy naší země není možno stanovovat neudržitelné cíle není možno využívat eh, vztahy mezi Sri Lankou a Evropskou unii pro řešení vnitrostátních problémů. Pokud 27 členských států eh, přijme návrh Evropské komise eh, pro pozastavení GSP+, tak to ve velice zásadní momentu historie naší země bude znamenat velký propad pro náš lid. Bude to tedy záporné, i pro další sektory, jako jsou rybolov, keramika, e, výroba e, kol a tak dále. Takže je třeba si uvědomit, že ti, kteří e, již trpěli vícekrát na severu a Eh, východě země, kteří trpěli také vlnou tsunami, by byli znovu postiženi. Nicméně, eh, pane předsedo, my jsme eh, přežili a posílili se výsledkem konfliktu, který trval jak tři desetiletí. A nicméně i tuto výzvu jsme schopni překonat, ale nebylo by to nespravedlivé tento uh, Eh, toto břemeno na nás teď uvalovat a to je otázka, kterou tady kladu a kterou eh, by měl zodpovědět Evropský parlament, komise i rada. Myslím si, že eh, dokonč, ukončení fungování GSP Plus není nějakým mechanickým procesem, který by měl proveden arbitrárním způsobem. Měly by se naopak eh, skutečně zvážit všechny politické, sociální a další aspektu. aspekty. Ve chvíli, kdy Spojené státy se snaží řešit prakticky eh, určité problémy některých pří, eh, zemí příjemců, a jsou připraveny eh, také znovu pravidla eh, probrat, aby se situace přizpůsobila, tak eh, dost obtížně chápeme, proč stejný přístup není aplikován ze strany Evropské komise vůči Sri Lance. Sri Lanka doufá, že členské státy si vzpomenou, že byly často také zeměmi, kde se obdobné situace objevovaly. Bojovali jsme, bojují s terorismem, což je situace, kterou Sri Lanka naštěstí překonala. Takže já eh, vyzývám členy eh, tohoto výboru, aby teď, když vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, vnímali eh, odpovědněji činnost Evropské komise, činnost celé Unie a této otázce se věnovali s vážností, která si ji zaslužuje. zasluhuje. Děkuji a děkuji také za to, že jste dodržel um, daný časový eh, limit. Druhým mluvčím je pan Senen, který je mezinárodním ko- eh, koordinátorem organizace Tamilská solidarita. Děkuji. A opět upozorňuji 8 až maximálně 10 minut. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji členové, členům výboru. Současná situace na Sri Lance eh, je, může být popsána pouze slovy moderní holokaust. Je zde, eh, dochází ze mučení etnickým čistkám a prose, persekuci. Sedm tisíc civilistů bylo zabito v poslední posledních eh, eh, několika měsících desetitisíce zraněných, více než 100 tisíce v detenčních táborech, které jsou podle Spojených národů jedny z nejhorších. Přístup žurnalistů je omezen. Ti, kteří mohou navštívit, jsou ty, kteří píší ve prospěch vlády. Eh, lékařská lékařská péče je tak ubohá, že ti, kteří jsou po šesti měsících propuštěni, mají stále eh, v těle eh, zbytky roz, roztříštěných min. Eh, já jsem hovořil s některými konkrétními osobami a informace, které mám, jsou takové, že nezávislí novináři a nezávislí aktivisté se nedostanou do těchto táborů. Z těchto táborů nemohou lidé volně odcházet a hovořit o svých zkušenostech. Ti, kteří jsou propuštěni, jsou v tranzitních centrech, která jsou podobné těm eh, eh, táborům eh, a jsou monitorovány vojskem a mají zvláštní identifikační eh, eh, průkazy, které je odlišují od zbytku, eh, od zbytku obyvatelstva. Jsou to vlastně taková otevřená vězení pro tamilskou minoritu. Christopher Patton vydal zprávu, který, která ukazuje pokryte, pokrytectví vlády a také zhoršování podmínek. Více než 13 tisíc mladých lidí je ve zvláštních zadržovacích kamp, centrech a vláda nám neříká, co se tam děje, neexistují o tom žádné záznamy, neexistují jména osob, které jsou v těchto střediscích. Minister pro vědu a technologii v, v Londýně přiznal, že eh, děti osmileté jsou v těchto eh, táborech, kde dochází k mučení. Videoklipy, které se nedávno objevily, ukazují eh, brutální nakládání s vězni Eh, tamilské ženy jsou zabíjeny eh, eh, nahé a jejich těla jsou vláčena na veřejnosti. Ti, to, ti kteří utich, uniknou z těchto eh, táborů, také vypovídají o násilí. Dochází k eh, únosům, eh, zmizením a policejní zvůle vládne v celé zemi. Jedna, k jedné situaci došlo konkrétně, kdy byla osoba zabita na ulici. Fyzické útoky na novináře jsou běžné. Novina, jeden novinář byl vězněn 20 20 let jenom za dva články, které napsal. Tento eh, eh, člověk je nyní propuštěn na kauci v rámci eh, určitých opatření. Brutalita vlády je taková, že došlo k vraždám ze strany vojenských vládních sil mnoho novinářů a aktivistů Eh, nechtělo přijít na toto slyšení, protože se bojí o život. Já jsem si dovolil přijít, protože žiji v exilu, ale eh, jinak bych se též neodvážel. Prezidentský kandidát, který je zastáncem práv tamilské menšiny, uvedl, že současná eh, předvolební kampaň je nejnásilnější v historii. Již jeden opoziční aktivista byl zastřelen a vyzýváme tedy k bojkotu eh, voleb. Eh, ten eh, oficiální kandidát nenabízí žádnou alternativu lidem Sri Lanku. Eh, má, jsou zde je zde jasný program, jak zlepšit situaci chudých lidí. Transparency International ve Sri Lance eh, zveřejnila zprávu, jak zneužívá vláda svoji moc, aby byli, znova, aby byli znovu zvoleni. Sri Lanka tvrdí, vláda sama tvrdí, že vystupuje proti terorismu a že my jej propagujeme. My jsme proti terorismu a nesouhlasíme s metadami tamilských eh, tigrů, eh, odsuzujeme jejich nedemokratické kroky v minulosti ale nic se nedá srovnat s státním terorismem na Sri Lance. Je to program proti tamilské menšině. Srilanský stát by nedosáhl vítězství bez pomoci Číny, Iránu, Iraku a Pakistánu. Jsou to zbraně, které docházejí k nám z těchto zemí, aby byly zabíjeni nevinní lidé. Všechny tyto země pomáhají srílanské vládě při mučení eh, pomových útocích, takže eh, srílanská vláda by neměla dostat volnou ruku, protože bude nadále porušovat lidská práva. Eh, eh, vláda je zcela skorum, eh, skorumpovaná a je správné, aby GSP Plus bylo pozastaveno. Je to nejvíce militarizovaná země v regionu. Zprávy uvádějí, že vlastně Sri Lanka je také na prvním místě, co se týče zneužívání a potlačování lidských práv eh, eh, v regionu. GSP plus a jakákoliv jiná pomoc této vládě je napomáhat eh, velkým zvěrstvům, které tato vláda provádí a nikdy se tato pomoc nedostane obětem. Ti, kteří při, přišli o práci v textilním průmyslu po tsunami, stejně žádnou pomoc nedostali, žijí v chudobě a na pomoc čekají i na nové domovy. Eh, vláda nedělá nic seriózního, aby jim nové domovy našla navzdory obrovským finančním prostředkům. Eh, tyto prostředky jdou do kapsy, eh, do kapsy pes eh, dynastie eh, současného prezidenta a jeho blízkých přátel a nedostávají se eh, rodinám. Tato rodina vládnoucí je nejbohatší v celém regionu. Veškerá pomoc mezinárodní je vlastně používána k poškození obyvatel. GSP, stažení GSP plus bude jasným signálem, ale myslíme si, že to je příliš málo. Měla by zde být přijatá rezolace odsuzující, eh, eh, měla by být eh, bojkotován veškerý obchod se Sri Lankou a veškerá pomoc by měla být směrována jenom za obyvatelstvu. To nejsou jenom tamilové, ale i muslimové, kteří jsou znepokojeni tím, jak jak vláda poškizuje lidská práva. Vláda žádné politická řešení eh, nenabízí a persekuce eh, Tamilů bude pokračovat bez ohledu na nadcházející eh, volby. Eh, eh, víme že také, že došlo k odsouzení ze strany OSN, eh, OSN a demokratická práva budou nadále na Sri Lance potírána a doufám, že výbor zváží své rozhodnutí velmi pečlivě a bude mít na paměti hlavně obyvatelstvo Sri Lanky, z níž velká, velké procento žije v zadržovacích centrech. Vě, Eh, převážně jsou to tamilští obyvatel, obyvatelé, eh, tamilská menšina. Je to hrozné nakládání ze strany vlády svými vlastní, se svými vlastními lidmi. Děkuji a nyní vystoupí tedy vyslechli jsme si dvě eh, jaksi protichůdné konfrontační řeči k této věci. A vzhledem k tomu, že to je iniciativa komise, zajímalo by mne, zdá se, chce komise vyjádřit a okomentovat to, co tady zaznělo účastnice slyšení. Je tomu tak, komise? Brief comments. Stručně jenom. On this discussion. Děkuji, pane předsedo. Komise je ve vašich službách. Pokud chcete, abychom se k tomu teď vyjádřili, tak rádi. Pokud eh, dáte přednost tomu, abychom eh, počkali, až se všichni vyjádří členové výboru, eh, tak se potom k tomu rádi vyjádříme. Je to na vás. Open the discussion. Dobře, přistoupíme k diskuzi. Jak již bylo dohodnuto na předchozí schůzi výboru, pozvali jsme externí účastníky, kteří se zúčastní diskuse a já jim nyní dám slovo na pět minut. Začneme panem Grejem, který je místo ředitel eh, britského konsorcia. Pane Gray, kde jste? Máte slovo? Děkuji vám za pozvání. Eh, britské konsorcium je eh, orgánem v Spojeném království. Reprezentujeme 80 trhu. Někteří naši členové se zabývali text obchodem s textilem eh, na eh, Sri Lance a já bych se chtěla eh, vyjádřit k několika částem. V prvé řadě, proč nakupujeme na Sri Lance a dále k té úpravě GSP+. Sri Lanka je vzdálena od Eh, výroby textilního průmyslu, eh, jak je u nás. Eh, je to celkový model, který je vzdálen od zelených a etických dodavatelů. A Snažili jsme se přesunout tam, kde jsou požadavky na výrobu textilu při respektování co nejvyšších ekologických a sociálních požadavků a e, vytváří se tam tedy e, výrobní e, linky, které jsou čisté a otevřela se tedy celá řada tržních možností pro tyto zemi a tato země pokročila v tom celkem, celkovém hodnotovém řetězci a jsou tam dodavatelé vyrábějící za nízké náklady. A to má určitou cenu z hlediska budoucnosti textilního průmyslu Sri Lanky, protože když se zaměřujeme na trvalou udržitelnost, tak eh, se eh, značně zvýšily náklady a ty eh, marže dostupné výrobcům jsou opravdu mizivé. A každý spotřebitel jistě bude požadovat sociální aspekty, ale tady je velký nátlak na výrobu na Sri Lance a je třeba vědět, že e, potom by z etického hlediska e, nebylo možné zaměstnávat lidi na Sri Lance. Proto bych se chtěl k tomu vyjádřit, proč je pro nás e, jako zdrojová země Sri Lanka atraktivním místem, když se snažíme tedy zrušit GSP plus hlavní, je to hlavní dodavatelský eh, řetěz který, eh, kterého využívá velká většina maloobchodníků. A jsou tu různé fáze výroby, eh, různé aktivity a maloobchodníci prostě nakupují hotový textil. A to umožňuje oportunistickou strategii zdrojů kdy eh, kupující se snaží eh, poohlednout po nejlepších výrobcích za nejlepší ceny. A to je tedy klíčový faktor a to má dopady na GSP plus eh, tedy ceny jsou na straně výroby, kolik je třeba tím eh, spojovat, tedy eh, je důležitá forma dodavatelského řetězce. Je to 70 obchodu textilem mezi eh, vládou a Sri Lankou, kdy bude mít velký dopad, když odstraníme GSV+. Plus bude to mít dopady na země, jako je Vietnam, Indonésie, Indie a Bangladeš. Další forma integrovaného modelu dodavatelského řetězce. Já se tedy nedomnívám, že GSP plus bude mít stejný dopad po ostatní odstranění. Eh, maloobchodníci opravdu hodně investovali do srílanské ekonomiky. Eh, de facto jsou vlastníky továren, učinili tam obrovské investice eh, a zrušení GSP plus bude mít na ně těžké finanční dopady a oni se zaměřují obecně na trvalou udržitelnost a zelenou ekonomiku. Pokud se mohu tedy zmínit o tom, jak by podle mého názoru vypadal svět, eh, eh, celá řada mých eh, zákazníků tedy očekává úpadek. A já se domnívám, že banky nebudou poskytovat úvěry, rozkolísá to měnu a bude to tedy Evropa evropský protekcionismus a protekcionismus USA. domnívám se, že to ovlivní tedy budoucí způsob života. Nyní dávám slovo panu Losavu. Děkuji, že jste se dostavila, že se zúčastníte této výměny názorů. Uh, Děkuji, uh, pane předsedo. Já si myslím, že to je velice zajímavá diskuze o Sri jako takové, ale ona je to i širší diskuze o rozvoji, pomoci rozvojové a demokraci. Když Evropská komise začala se svým šetřením, tak jsme předložili naši zprávu. To je vlastně již víc jak rok. Tehdy byla situace velmi dramatická, docházelo eh, k únosům lidí, eh, k vraždám, ke zmizením eh, novinářů a dalších, eh, kteří byli údajně proti vládě. Vláda vládla tehdy železnou rukou. Teď jsou ty počty menší, to je pravda. Bylo to před rokem opravdu závažnější, ale myslím si, že vláda zatím nesplnila všechny své sliby E, které byly dány tím šetřením. Myslím si, že to vyšetřování e, bylo obrovsky významné z dvou důvodů. Za prvé, e, to legitimizovalo všechny požadavky ze strany nevládních a dalších organizací, které tvrdily, že vláda nedodržuje základní Eh, mezinárodní úmluvy. A bylo to také velmi důležité proto, že se tím šetřením vyvinul určitý tlak. Eh, velvyslanec zde je proto, aby zde vyjádřil své názory, názory své vlády a to, co jsme slyšeli, je přesně vlastně to, co chceme, aby bylo e, dosaženo. E, svoboda slova, svoboda schromažďovací, e, novou dodržování základních lidských práv. A to je všechno velice zásadní vzhledem k nadcházejícím volbám, které se mají odehrát za dva týdny. My samozřejmě monitorujeme celou řadu případů nedodržování svobody tisku v posledních měsících. Velvyslanec říká, že hovoříme na svých webových stránkách pouze o jednom případě, ale já tady chci upozornit na to, že to, že to není uvedeno na stránkách, neznamená, že k tomu nedochází. Hovoříme spolu dnes a včera místní novinářka, která pracuje pro BBC, byla zbyta, protože eh, informovala o volební kampani a rovněž včera eh, bezpečnostní složky vyrabovali kancelář eh, eh, představitelé eh, Eh, Sunday Leader, což je nejkritičtější eh, novina, eh, periodikum v zemi a nedošlo k žádnému skutečnému vyšetřování. Vláda všechno protahuje, je tady celá řada překážek normálnímu šetření a nový šéf-redaktor tohoto periodika byl předmětem různých anonymních eh, eh, výhružek a eh, to smrtelných. Je tady celá řada Eh, znaků, které ukazují, že eh, to prostě není eh, všechno ještě vyřešené. Novináři nemohou do táboru lidí, kteří byli zbaveni domovů, nemohou do oblastí obývaných Tamily, nedochází k svobodnému vyšetřování a zahraniční novináři stále čekají na svá víza, aby mohli podávat zpravodajství o volbách a proč vlastně státní média média se plně věnují propagaci eh, stávajících eh, eh, vládních kandidátů, proč opozice nemá vstup do médií, proč a proč těch otázek je opravdu celá řada otázek, na jejíž odpovědi stále ještě čekáme. Je pravda, že stovky tisíce lidí byly osvobozeny a propuštěny z těch e, e, chytných táborů. A říkalo se e, ovšem, že to jsou že jsou to rukojmí. Ale proč se tedy rukojmí dávají do záchytných táborů? Nemůžeme správně a objektivně podávat zpravodajství o situaci v terénu. A já si myslím, že jedině dobré, že to Evropská komise a Evropský parlament berou vážně. My bychom opravdu měli žádat vládu země, aby implementovala tyto úmluvy. Jistě je pravda, co říká velvyslanec, že některé země si si vedou ještě hůře, ale to snad není omlova. Tato stávající vláda musí implementovat úmluvy, aby byla dodržována eh, veškerá škála těch základních svobod. A máme tady velice varující signály, například proč prezident eh, po konci války odjel do Burmy. Představte si, jeho první mezinárodní cesta byla do Burmy, aby tam generálům pod, děkoval za podporu a aby eh, prostě dal najevo určité věci ohledně terorismu. A San Sushi eh, eh, je prostě eh, na druhé straně žena, která prostě se netěší takové podpoře ze strany Sri Lanky. Takže pokud vláda země neimplementuje úmluvy, tak prostě ponese odpovědnost za to, že GSP Plus bude zemi odňato. Děkuji vám. Děkuji vám, říká předseda. A teď tedy eh, nastane diskuze s účastí členů výboru. Jenom dovolte krátkou poznámku. Paní Muscardini, paní místopředsedkyně, mě požádala, abych eh, rozdal její písemné stanovisko a jenom do zápisu chci sdělit, že ona osobně je proti tomu, aby byl eh, Sri Lance odňat eh, status země eh, profitující z GSP+. Takže teď další členové. Harlem Desir z socialistů a demokratů jako první. Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil ještě vás přerušit, říká předseda. Prosím, buďte maximálně stručný, protože máme pouze 70 minut a já musím dát také slovo komisi a v závěru naším hlavním řečníkům. Takže prosím stručně, jak je jen možno. Děkuji. Samozřejmě. Čtyři poznámky. Za prvé, jak to tady bylo připomenuto, všechny mezinárodní zprávy od mezinárodních institucí, nevládních a vládních organizací ukazují, že i když ty nejhorší zvěrstva, která byla provedena během války, již skončila, tak nedodržování lidských práv a mezinárodních úmluv, e, paktů, e, jsou stále e, nedodržována. A to je naprosto nepřípustné. To za prvé. Za druhé, boj proti gerile je jedna věc, ale útlok na všechny strany proti občanům, to je zase něco úplně jiného a nemůžeme prostě eh, hovořit o boji proti terorismu a pod tímto pláštíkem ospravedlňovat veškeré činy, ke kterým dnes dochází směrem k tamilskému eh, obyvatelstvu a nebo umlčovat novináře, kteří chtějí říkat pravdu, kteří chtějí vyšetřovat eh, věci, ke kterým dochází i nadále, především v těch záchytných táborech, kam je přístup opravdu úplně nulový. Za druhé, režim má přímou odpovědnost. Ministr obrany, který neustále osobně oh, eh, hrozí novinářům, prezident republiky osobně, myslím si ostatně, že to je jeho bratr. To všechno znamená, že prostě Evropská unie to nemůže brát tak, jako že se jedná o nějaké přehmaty a navíc jsou tady paramilitární skupiny, eh, které jsou kryty podle svědků oficiální armádou. A dále, Evropská unie prostě nemůže nadále takto podporovat eh, sýlanské úřady. Dialog eh, určitě ano, výměny určitě ano, ale GSP, eh, GSP plus to je prostě politika, která znamená, že ta daná země bude dodržovat určité zásady. A já musím říct, že jsem byl úplně uzemněný, když mi tady pan Alister Gre říká, že Sri Lanka je nějaký ráj udržitelného rozvoje. To mě připomnělo větu jednoho velkého Evropana, jednoho z vašich uh, sousedů. Eh, První oběť války je pravda a myslím si, že je třeba, aby se eh, válka vůči Tamilům ukončila, abychom začali dodržovat politické závazky a aby se více dodržovaly nástroje, eh, které hovoří o boji proti proti mučení a tak dále. To je prostě úplné minimum a e, to stojí za to o to bojovat. Děkuji, mám tady celou řadu žádostí o slovo a budu asi muset e, více hledět na hodiny. Prosím, dvě minuty na každého a slovo teď má Dian Zaradio z ECR. E, pan Zahradil z ECR. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu velvyslanci a vystupujícím, kteří nám vyličili komplexní obrázek této velice složité situace. Eh, nechci říci, že je to perfektní, zdaleka ne. Dokonce i pan Brosel, který se vyjádřil velice kriticky ve svém příspěvku, řekl, že když se snažíme to eh, srovnat se situací před jedním rokem, že se situace situace zlepšila. Jistě, jedna věc je zlepšování situace a druhá a to je podle mého zjevné, sice postupně a pozvolna, ale za druhé neměli bychom eh, učinit taková opatření, která ještě stíží tuto situaci. Mohli bychom způsobit více škody. Jistě jsme oprávněni za určitých okolností eh, využít eh, nástroj ovlivňování obchodu politicky ekonomická opatření, politické nástroje, ale nedomnívám se, že je to eh, vhodné v tomto případě. Měli bychom si dvakrát rozmyslet, jaká je zde situace. Měli bychom vzít také v potaz dopady takovýchto opatření na nezaměstnanost a celkovou situaci na Sri Lance. Měli bychom postupovat opravdu velice opatrně a být možná ještě eh, trpělivější. Pane předsedo, děkuji, že jste se zmínil o stanovisku eh, místo předsedkyně Viscardini. Já eh, chápu její argumenty a kritická stanoviska ohledně odejmutí GSP a e, musím říci, kdybychom uvalili toto břemeno na Sri Lanku, způsobili, cho, způsobili bychom mnohem více škody než přínosů. Děkuji. Next speaker is Pablo Salva from the European People's. Eh, gracias, presidente. Eh, con mi intervención me gustaría expresar mi voluntad de que en caso de... Dovolte, pane předsedo, abych řekl následující. Když přestaneme uplatňovat GPS+, tak to znamená, že budeme mít sníženou spolupráci mezi námi a Sri Lankou. Sri Lanka je ohrožena také terorismem. My se snažíme jako komise skutečně neustále kontrolovat tuto situaci a máme zájem na tom, aby se vrátila do normálu. Když by mělo dojít ke zlepšení, ta komise by měla radě předložit nový návrh. A parlament musí kontrolovat tuto situaci a prodiskutovat ji za několik měsíců. A v každém případě, když dojde ke zlepšení věci, tak to zohlední. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zastupovat také to, co řekli zelení. Je třeba si uvědomit, jak vypadá situace a důsledky, které z ní vyplývají pro svoji skupinu my dáváme přednost systému GSP+, aby jižní země se mohly v důsledku obchodu dále rozvíjet. Víme, že existují sociální a environmentální výzvy, které jsou spojeny s demokracií. Pro nás práva zaměstnanců jsou práva, která oni musí získat pomocí demokratického boje. A evropské firmy jsou ochotny jim k tomu pomoci. Co se týče stažení systému GSP+, plus, tak eh, tady musíme dbát na to, jak se chovají šrýlanské orgány. Na jedné straně máme Evropu, která se také angažuje, jedná se o důvěrnost, důvěryhodnost Evropy, budeme mít eh, nové komisaře a my jsme hájili tu myšlenku, že obchod slouží k eh, lepšímu zhodnocení evropských hodnot, což znamená, že si musíme podpořit eh, komisi a to znamená eh, dočasné pozastavení GSP plus do té doby, než se situace zlepší. Pan Kosis z GUE. Děkuji, pane předsedo. Vůbec nikdo by nechtěl vytvářet situaci, která by působila potíže obyvatelům a pracujícím na eh, Sri Lance. Ale vláda Sri Lanky ponese plnou odpovědnost za to, když bude to rozhodnutí, to, ty výhody staženy. A tak, takové rozhodnutí bychom měli přijmout. Vláda by měla nést plnou odpovědnost a plnou vinu za to, eh, jak jednala v minulosti a jak pokračuje ve svých krocích dnes, tedy v potlačování občanských práv. A eh, občanských eh, práv tamilských eh, menšin, novinářů a všech, kteří jsou oponenty stávajícího režimu ale musím, my musíme naslouchat zkušenosti obyčejných lidí. To platí všude z obchodu s Afrikou, obchodu s uh, Jižní Amerikou. To jsou to ti lidé, kteří nesou uh, tu tíhu všech těch poškozování, veškerého násilí. Samozřejmě, že sem přijde zástupce vlády a bude se snažit všechny uh, všechna ta svědectví a tvrzení zvrátit, ale ve skutečnosti je, když si vyslechneme ta svědectví z, toho, z, té, z té reality, tak je tomu jinak. Těžko můžeme věřit vládě, když má tu minulost, kterou měla. Jsou, je tady eh, volba mezi dvěma kandidáty, ale oba byli zapojeni, kteří zapojeni do té války. Je to vojenský vůdce, který kandidát kandiduje a e, e, ten druhý kandidát. I když by zde byla snaha nalézt alternativu, je to velmi obtížně. Já už skončím. Není, nestačí říci, e, to už se to trošičku zlepšilo a ty lidi, to by nás mělo uspí, uspokojit. My nemůžeme být spokojeni se situací, kdy jsou zastrašováni, kde je zastrašována opozice. To není dostatečně uspokojující. Nyní zástupce skupiny ALDE. Grazie, Io sono molto perplesso. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poněkud zmaten. Existuje příliš mnoho informací, eh, kde tato diskuse se začíná odlišovat těch ostatní. Dovolte říci několik důvodů. Když čteme zprávy o Sri Lance, tak se jedná o takové zprávy, které ne vždy jsou jednotné. Jako poslední zpráva, kterou jsme četli od mezinárodní eh, skupiny. Tyto uh, zprávy hovoří o tom, že situace je kritická. Nicméně existují i pozitivní prvky, které třeba zohlednit. Uh, Říká se, že současná momentální situace není dobrá, ale perspektiva ukazuje, že dochází k určitému zlepšení. A to musíme zohlednit dříve, než začneme trestat. Mimo to se domnívám, že postup komise byl trošičku e, příliš rychlý, protože když budeme trestat z obchodně politického hlediska, jako například stažením systému GSP+, tak musíme postupovat obezřetně pomocí slyšení a dalších kroků. Rozhodnutí paní Ashton bylo skutečně unáhlené. A za třetí, tato diskuze je britskou debatou, s britskou komisařskou. Eh, někdy jsou ty emoce trošku prudké, dnes tomu sice tak nebylo, ale nicméně nám jde o objektivní analýzu. A za čtvrté, když říkáme, že musíme být konsistentní s ohledem na postoje jiných zemí, tak to je správné. Není to žádná omluva ale já brzo pojedu do Gazy a naše obchodní politika s několika východními zeměmi je o hodně tolerantnější v porovnání s politikou vůči Sri Lance. A GPS Plus, eh, když bude pozastaven, tak to bude ku škodě eh, pracujících a z toho důvodu bych byl obezřetný. I když komise učinila rozhodnutí, tak doufám, že v následujících šesti měsících využijeme dobu na to, abychom provedli přeskum. Nový komisař by se měl dívat na tu situaci poněkud vyváženěji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. S velkým zájem jsem si vyslechl příspěvky byla eh, vyšetřovací komise. Harlem eh, si přeje, aby, tato, eh, aby jsme se obrátili na tuto komisi. Měli bychom jednat z hlediska hodnot a to v měřítku celkové naší planety. Já si myslím, že musíme uznat, že tyto tři úmluvy nejsou respektovány, jako například úmluva o ochraně dětí a další. To je jedna věc. A druhá věc je, že já jsem sice pro evropské hodnoty, my neustále vedeme o diskuzi o tom, jak máme sankcionovat či nemáme. Já si myslím, že musíme chránit univerzální hodnoty a e, nech používejme neustále krásné věty a to směrem ven, protože my nemůžeme skutečně používat sankce eh, na celé planetě. A třetí eh, prvek, který bych chtěl říci, je, že jsem šokován. Ne tím, co, co řekl pan velvyslanec ve své roli, já teda nestílím jeho názory, ale jsem spíše šokován panem Gre a dalšími kolegy, kteří si myslí, že blaho pracujících Evropě by se mělo dít na úkor e, pracujících třeba příklad e, ve, na Sri Lance. Musíme se snažit e, se snažit, aby vláda Sri Lanky během šesti měsíců učinila určitý pokrok a po těch šest měsících se můžeme e, potom vrátit k tomu rozhodnutí. Finally, Daniel Kaspery, IPP. E ja, geschätzte Kollegen, ano, vážení kolegové, situace na Sri Lance jistě není tak ideální, jak bychom si ji představovali například pro členskou zemi Evropské unie, ale prosím, zamýšleme se nad tím, i když tam není ideální situace, jaká učiníme opatření a jak již řekl správně jeden z předřečníků, toto opatření nebude mít dopady na vládu, nýbrž na eh, lidé, lidi, kteří žijí v této zemi, kteří tam pracují a eventuálně nebudou moci dále pracovat, protože ztratí pracovní příležitosti, eh, svůj životní základ. A hovořme tedy konkrétně o lidech, lidech, eh, eh, kteří musí nějak financovat své živobytí. Proto musíme tuto situaci dále sledovat, ale nesmíme uplatňovat měřítka a opatření, která nepoužíváme někde jinde. Podívejme se například na své obchodní vztahy s Čínou, co pak se opravdu domníváme, že se tam vyvíjí situace s lidskými právy, tak jak si to představujeme, jistě ne. Mohli bychom uvést několik příkladů, kdy je tam neúnosná eh, situace respektování lidských práv, ale neměli bychom reagovat ukvapeně, měli bychom si opravdu rozmyslet tato opatření, jak vypadá situace na Sri Lance. O tom jsme si dnes udělali dobrý obrázek a měli bychom eh, jistě eh, vzít v potaz i interní situace ve Velké Británii a e, volební kampaně. Ty budou mít značný vliv, ale máme ještě nějakou dobu, než e, rada vyjádří konečné stanovisko k tomuto tématu. Máme také přechodné období a myslím, že toho využijeme, že e, jakožto parlament vyjádříme svůj názor v usnesení, aby rada navázala na názor našeho parlamentu na základě vyjádření kolegů, která dnes zazněla, se tu, myslím, již rýsuje, sice ne většinová, ale jasná tendence. Děkuji a abychom uzavřeli výměnu názoru, rád bych dal slovo zástupci komise. Domníváte se tedy, že tato opatření eh, jsou dostatečně působivá, aby ovlivnila situaci. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych se pokusil zareagovat na příspěvky během diskuze, které byly opravdu velice zajímavé. Dovolte, abych nejprve eh, zdůraznil a vrátil se k té prezentaci, kterou přednesla komise eh, v prosinci při poslední schůzi. Týkalo se to zejména odůvodnění těch následků zásadních kroků, které navrhuje eh, komise učinit. Eh, průzkum vycházel z podrobného a vyčerpávajícího procesu. Zohlednili jsme materiály, které jsme obdrželi ze Sri Lanky a také jinými kanály. A byl to opravdu velice vyčerpávající a zdlouhavý e, proces. Nemůžeme hovořit o ukvapenosti, e, co se týče návrhu na základě e, těchto zpráv. Jsme připraveni připravili a předložili eh, radě návrh dočasně eh, zrušit eh, nebo pozastavit tuto doložku na 6 měsíců. Je to harmonogram, který státům dovoluje, aby eh, zareagovali a eh, zmírnili eh, efekty z toho procesu průzkumu. Proto tedy jsme to rozhodně neuspěchali. Musím říci, že jsem zde zaslechl slůvko protekcionismus během diskuze. To není protekcionistické opatření, rozhodně ne. Všechno, co se stane, bude na základě eh, návrhu komise, pokud to rada schválí, a, že by se to týkalo stejného přístupu Sri Lanky jako ostatních eh, konkurentů v regionu. A bude to znamenat plnění opatření v tom systému GSP a GSP Plus se e, dojednává mezi EU a e, přijímajícími zeměmi. A tato dohoda je e, základem jednání mezi dvěma stranami. Dovolte, abych také řekl, že komise se stále ještě angažuje a eh, je součástí dialogu se Sri Lankou a budeme velice rádi, když se nám podaří předložit eh, nový návrh, abychom obnovili GSP+, ale aby to bylo možné, musíme identifikovat dostatečná opatření eh, na Sri Lance legislativní rámec a administrativní rámec, který se bude snažit řešit problémy, což vyplyne tedy z průzkumové zprávy. Chtěl bych vás ujistit, že sledujeme tuto situaci a usilujeme o pokračování dialogu se Sri Lankou, eh, lhostejno jakými cestami a kanály kdy se s partneři s námi spojí. Můžete prosím ukončit a, a jistě tedy předložíme e, tuto zprávu obnovení doložky. Děkuji. E, Nyní prosím, aby eh, uzavřeli diskusi ti naši hlavní mluvčí. První pan Zenen, který je mezinárodním ko- koordinátorem tamilské solidarity. Tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Abych ještě jednou zdůraznil některé ty věci, které jsem řekl na začátku. Jedno, jeden z hlavních eh, argumentů srílenské vlády a některých členů tohoto výboru je v tom, že stažení těch výhod vlastně poškodí obyčejné lidi, pracovníky ale nemáme jasné důkazy, že GSP plus je skutečně využito, využito tak, aby eh, z toho měli prospěch sami zaměstnanci. Již nyní vidíme pokles zaměstnanosti, eh, zničení tohoto eh, odvětví, tedy textilního odvětví, oděvního průmyslu a nemáme, nemáme důkazy o tom, že ty peníze jsou použity na jeho obnovu a naopak v rámci korupce se dostávají jinam a poškozují se navíc lidská práva práva, ty eh, eh, tábory, eh, detenční, ta detenční centra jsou, mají podmínky horší, než jsou v pásmu gazy a byla by velkou chybou pro někoho, kdo bere ohled na lidská práva, kdo komu chce o lepši, komu jde o lepší podmínky obyčejných lidí, aby nad tím zaví, zavíral oči a proto si myslím, že je správné stáhnout eh, výhody GSP+. Eh, ta eh, argumentace, že se mění situace, že se zlepšuje. Mezinárodní krizová skupina k tomu vydala zprávu. 150 tisíc lidí po eh, vyhlášení voleb v eh, prosinci eh, byly propuštěny a kdy ten vojenský generál zmínil svoji proti eh, kandidaturu a učinil toto tak, aby získal eh, tamilské voliče a slíbil tedy propuštění 150, 150 tisíc osob, ale to se nestalo. Ti eh, stále zůstávají v těchto zadržovacích centrech. To jsou všechno jenom předvolební gesta, ale v, reáli, v reálu není zde žádný jasný návrh návrh politického řešení a rehabilitace těchto lidí. Žádný takový program nápravy nebyl zahájen v oblasti, eh, které byly nejvíc, v oblastech, které byly net, net, net, net netčen, dotčeny tímto. Eh, jsou tady území, která jsou podminovaná, lidé se do nich nemohou eh, vrátit eh, a, a pokud by vláda to skutečně myslela vážně a chtěla zavřít tato, tato centra pro zadržené osoby, musela by postupovat jinak. Pane velvyslanče, máte také tři minuty jak na závěrečné slovo. Máte za to, pane velvyslanče, že předkládáte dostatek důkazů na to, abyste doložil, že se ta situace mění a změnila. Já jsem předstoupil před tento výbor s velkou úctou a vážností. My jsme, neříkáme, že na Sri Lance nebyly problémy. Bylo jasně, jsem řekl, že byly, ale chtěl jsem, řekl jsem, že eh, se to dělo v určitém kontextu a tento, eh, tato situace již nadále není platná a eh, poměry se normalizují. Zást zástupce eh, eh, novinářů bez hranic řekl, že se věci zlepšují a myslím si, že je to význačný faktor, kterého si všimli i poslanci parlamentu, všimli si toho i novináři bez hranic, ale komise si toho bohužel nevšímá. Kde je ta magická prahová hranice, kdy se řekne, že jde o efektivní implementaci, že děláme, co máme? Je důležité si uvědomit, že v rámci těch, te, těchto změn je třeba porovnávat i s těmi zeměmi, které mají stejné výhody GSP+. Jinak budete porušovat podmínky VTO. Proto vyzývám výbor, aby vzal tyto skutečnosti v potaz velmi vážně. Zatím ještě nebylo učiněno rozhodnutí. Eh, Zdá se, že někdo si myslí, že bylo, ale nebylo. Je zde ještě čas na to, abychom, aby bylo toto uh, uh, rozhodnutí zváženo. A já, na, já prosím, já říkám, dejte nám ještě trochu času, promyslete to a potom přijměte rozhodnutí. To by uspokojilo návrhy pana Dazíra, pana Kadarifa a i návrhy pana Jadopa. To tak abychom uspokojili jejich, jejich eh, výhrady. My nemůžeme uspokojit ty, kteří eh, nechtějí to uspokojení najít, ale my ti, kteří můžeme uspokojit v tom našem postupu ty, kteří jsou rozumní. Já jsem byl poněkud eh, zklamán, Eh, zklamán prezentací pána, který zastupuje tamilskou solidaritu. To, co říkal, byly jenom zobecněná kliše. Já jsem hovořil konkrétně, dal jsem, předložil jsem statistické údaje dokazující, že se věci zlepšují. Eh, já eh, beru to, co jste říkal o včerejšku a proto nebudu na to reagovat, protože tu odpověď zatím nemám, ale dám vám ji, jakmile ji mít budu ale říkám, buďme realističtí, eh, nechtějme zde mm, dovolit diaspoře, aby si vytvářela vlastní stát kdy, eh, na úkor tamilských obyvatel, kteří eh, jsou připraveni, připraveni se se situací srovnat. Děkuji, dámy a pánové. Myslím si, že diskuse, která proběhla a zazněla, byla užitečná. Eh, bylo již před mnoha týdny rozhodnuto, že ji uskutečníme a myslím si, že je dokladem toho, jak eh, funguje Evropský parlament, že eh, fungujeme eh, a projednáváme věci otevřeným způsobem, že zveme zástupce protichudných táborů a necháme je vyjádřit a děkuji všem za vystoupení. Move to point 10 of our agenda. Přejdeme k bodu 10 na bodu dohoda obchodu s banány mezi Evropskou unii a dodavateli používají, požívajícími doložky nejvyšších výhod, tedy dodavateli banánů. Je zde generální ředitel, pan O'Sullivan. Děk, vítám vás tady, děkuji za to, že jste přišel. Uh, tlumočníci mohou zůstat až do jedné hodiny, pokud bude nutné o půl hodiny déle, takže můžeme pokračovat až do té jedné, pokud to bude potřeba. Takže pane O'Sullivane, děkuji za to, že jste přišel. Připomínám, že v prosinci po několik, několik dnů poté, co jsme projednávali tuto věc, se setkala skupina latinskoamerických zemí a dosáhla eh, dohody, co se týče dovozních tarifů banán, pro banány. Pascal Lamy za VTO přivítal to, že byly dokončena tato technicky komplikovaná, politicky citlivá a velmi složitá jednání. Takže současný režim dovozu eh, banánů umožňuje aby z karibských, eh, tichomorských a dalších oblastí přicházely eh, velké množství bez celních do, do dovozů, bezcelních dovozů a u těch ostatních je to 178 na tunu e, vývozci banánů trvají na tom, že eh, vlastně jsou diskriminováni ve prospěch těch zemí AKT a chtěli změnit ta pravidla. Eh, dohadovací eh, nebo smírčí orgán VTO se toho ujal a vyzval EU, aby změnila svoji politiku. Na základě té dohody, která byla přijata v v prosinci EU postupně sníží ty, ta dovozní cla na 115 euro za tunu a toto snížení bude do roku 2017, kdy tedy dojde až na tuto, na tuto částku těch 114-115 euro a banány z AKT budou nadále dováženy bezcelně v rámci zvláštních rozvojových dohod. Hlavní země z AKT dostanou až 200 milionů z evropských rozpočtů, aby se přizpůsobili těm novým tarifům a snížení jejich výhod. A nyní dávám slovo panu O'Sullivanovi. Eh, generálnímu řediteli eh, Evropské, eh, Evropské komise pro obchod, který nám vysvětlí detaily této dohody a jaké dopady to může mít na spolupráci s těmito zeměmi dováze, dovážejícími banány. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že mám tuto možnost informovat výbor. Setkali jsme se naposled před Vánoci a tehdy jsem řekl, že snad k dohodě dospějeme, také se to podařilo. A jak jsem tehdy řekl, e, to je odpověď na tři e, závažné skutečnosti. Nejprve e, právního E, charakteru. Celá řada panelů VTO nás odsoudila, že nejsme v souladu s e, podmínkami VTO v oblasti obchodu s banány. Za druhé jsme měli e, nutnost vyjednávat. Pokud bychom nevyjednali zvláštní režim pro banány, tak by nebylo možné uzavřít kolo Doha, protože bychom prostě nemohli eh, přejmout eh, skutečnost, že banán, z banány je zacházeno jako s, tropickým, eh, s pro, tropickou komoditou. Já vím, že to je trošičku sporné, protože banány opravdu jsou tropickým ovocem, ale z ekonomického hlediska bychom prostě nemohli akceptovat, aby tady došlo k vyšším úlevám, většímu snížení v které tropické ovoce, jehož tropické ovoce bylo předmětem a proto jsme chtěli tu eh, dohodu. A pak je tady samozřejmě Eh, definice tropické komodity jako takové. Tady jsme měli i své vlastní zájmy, protože bychom se chtěli snažit, aby některé eh, z produktů nebyly eh, zahrnuty do kategorie tropického ovoce z našeho, v našem vlastním zájmu. A pak je tady samozřejmě otázka důležitá pro země AKT, takzvaná eroze preferencí. To samozřejmě samozřejmě eh, si vyžaduje určité specifické režimy, eh, abychom vykompenzovali zemím AKT tu erozi preferencí, která postupuje. A pak je tady ještě morální imperativ, eh, a to snažit se jednou provždy toto velice kontroverzní E, otrávené, upřímně řečeno, téma vyřešit, protože ono nás to stálo e, opravdu, co se týče našeho renomé, e, naší pověsti, velmi mnoho v Ženevě. A je to otázka, která se znovu a znovu dostávala na stůl při nejrůznějších řešeních těch sporů a při jednáních a prostě bylo třeba se k tomu postavit čelem. To se nám teď podařilo, řešení je tady a já vím, pane předsedo, že jsem ve vašich rukou, že máme omezený čas, takže pokud eh, tedy eh, mě nebudete nutit do těch technických podrobností, tak se jimi zabývat nebudu. Teď se samozřejmě, eh, teď se samozřejmě dostáváme do situace, kdy platí Lisabonská smlouva. Kdybych byl v jiném aranžmá, tak bych navrhl technické jednání, abychom tyto věci probrali. Tento mechanismus nicméně nemáme tady k dispozici, ale já jsem připraven technický briefing poskytnout pro ty členy vašeho výboru, které by to zvlášť zajímalo. A nevěnoval bych se tomu možná teď tady v plénu. Upřímně řečeno by to stálo mnohem více času. Ale je tady eh, Eh, otázka toho, že ty detaily jsou důležité a opakuji, jsem připraven takovýto technický briefing zorganizovat, aby eh, si parlament tedy mohl učinit obrázek o celkové té právní struktuře a dalších věcech. Co tady obecně řečeno máme? Na jedné straně je to dohoda o banánech jako taková, a tam jsou stanovené podmínky pro konečné řešení sporů. Stanovuje se tu také e, způsob, jakým tedy budou bana- jakým bude s banány zacházeno, ať už e, v rámci kola Doha či jinak. A to se týká tedy nás a dodavatelů z Latinské Ameriky. Pak máme paralelní dohodu se Spojenými státy která ukončuje spory, které jsme se Spojenými státy vedli a e, stanovuje podmínky. A pak tady máme balíček o tropickém ovoci a e, erozi preferencí. E, v případě eroze preferencí je ten seznam veřejný, u tropického ovoce tomu tak není, protože to bude zveřejněno až poté, co E, vlastně budou dohodnuty ty podmínky v rámci kola Doha, ale naše členské státy byly plně informovány o obsahu e, tohoto seznamu tropického ovoce a e, jsme tedy v situaci, kdy jsme ochránili naše zájmy v této věci a v neposlední řadě pak máme samostatnou dohodu se zeměmi AKT, Eh, takzvaný Banana Adjustment Mechanism. Eh, slíbil jsem, že nebudu, vždycky, eh, že nebudu nikdy používat zkratku tohoto výrazu a tam je rozpočet do 200 milionů eur, tak aby se umožnilo zemím AKT se va, vyrovnat s těmi změnami. A teď, co se týče postupu, a možná, že v dnešní den je toto pro parlament nejdůležitější. Teď zpracováváme znění právních textů. Ty e, budou předloženy komisi velice brzy. Musíme ovšem počkat na to, až bude nová komise schválena. Máme proto určitý časový harmonogram, ale tady se ještě věci e, diskutují na té politické úrovni. Poté požádáme Evropskou radu, e, radu ministrů, aby přijalo rozhodnutí, které by umožnilo podpis a e, samozřejmě vás budeme i nadále plně informovat o celém tomto procesu. A poté, co bude, bude dohoda podepsána, tak bude předložena parlamentu pro schválení, protože se jedná o mezinárodní dohodu. A jsou tady vlastně dvě části dohody do dohody je tedy zapracováno ustanovení o dočasné implementaci. Je to takzvaná modified duty, modifikovaná povinnost. Poté, co e, dohoda e, bude podepsána, začneme již s, těmi, s tím snížením. To je první dohoda. A druhá je, že po dobu platnosti dohody obě strany souhlasí s tím, že nebudou pokračovat v právních sporech. Já vím, že ta provisional application, pro, dočasná eh, platnost je pro nás velice citlivá. Musím říct, že toto je pouze, je pouze jediný takový případ a pokud by parlament eh, tuto dohodu neschválil, tak by samozřejmě dohoda šla pod stůl a ten eh, dočasný, ta dočasná implementace by okamžitě skončila. Ale jistě si o těchto věcech chcete ještě eh, pohovořit s radou a s komisí. Je to delikátní záležitost a nemám pro vás dnes nějaké řešení, jenom jsem o tom tady chtěl se zmínit, proto abyste si také uvědomili, že to pro nás je citlivou věcí. A teď dovolte takovou malou odbočku. Tato dohoda je typická e, pro určitý typ dohod, které budeme mít. Mezinárodní dohoda to e, není v tom, e, ale je to dohoda mezinárodního typu a je součástí vlastně toho celého ženevského procesu. Takže tato dohoda si vyžaduje váš souhlas, ale nemá to prostě statut nějaké mezinárodního paktu či úmluvy. Budeme muset ještě vyřešit tu procedurální otázku, protože e, ratifikační proces je poměrně těžký a pomalý a ne vždy je sladěn s potřebou některých rychlých rozhodnutí v této oblasti. Opakuji, nemám tady nějaké e, konečné dokonalé řešení. Diskutujeme o tom se sekretariátem. Některá řešení budou vyžadovat vaši podporu, váš souhlas, ale pak je tady ještě otázka metodologie a načasování, takže to budeme muset ještě probrat, abychom dostali všem eh, požadavkům ze strany smluv e, a našich smluv a zároveň, abychom také byli schopni v Ženevě efektivně vyjednávat. E, ten balíček na podporu AKT bude samostatným právním nástrojem, e, který vlastně bude takovým takovou novelizací jednoho ze stávajících nástrojů a bude předmětem spolurozhodování. Takže takhle ty věci vypadají. U toho skončím, pane předsedo, jsem připraven odpovědět na otázky a ještě jednou opakuji, ve chvíli, kdy vám to bude vyhovovat, jsem připraven zorganizovat nebo spolu zorganizovat s vámi jednání e, o technických aspektech e, této dohody a byste o tom měli konkrétnější představu a dnes, jak jsem řekl, jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji vám. Já si myslím, že to je vlastně takové první zhodnocení této problematiky. Jistě se k této otázce vrátíme v budoucnosti. Už jenom proto, že eh, to budeme muset také sami odsouhlasit. Já myslím, že to je velice rozumné, co navrhujete. Zorganizovat eh, takový technický seminář či e, setkání o technických, technických aspektech, tak e, jak to předkládáte, mi to připadá e, jako velice zajímavý a užitečný způsob, který by nám mohl pomoci se více poučit o celé této záležitosti, o této dohodě. Takže teď naši kolegové Nikol Karif z S&D. Takže prosím každého maximálně, aby hovořil tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se nevrátím k dohodě samotné, i když musím konstatovat, podobně jak to udělala paní Ferrero-Waldner a pan de Gucht eh, v korespondenci koncem prosince, kamerunským koordinátorům obchodování s banány určité věci. Je tady něco, co mě nicméně interpeluje. Pět milionů ve formě pomoci až do roku 2013 200 milionů byla původní částka. Bylo tady řečeno, že se jedná o všechny země. Mě by e, skutečně zajímalo, jaké země AKT budou e, těžit z této pomoci pěti milionů. Jsou to všechny země, anebo jenom velcí producenti banánů? Bude, e, to je druhá otázka, tato pomoc pokračovat po roce 2013? A třetí otázka, Jedná se tedy o pomoc eh, z rozpočtu. Půjde eh, tato, půjdou tyto finanční prostředky přímo výrobcům a nebo eh, přes nějaké vládní instituce, vládní orgány. A to se ptám proto, že pak je ohrožena ta transparentnost a výrobci, pěstitelé přitom tu pomoc výrazně potřebují. Další otázka je tady seznam modernizace a diverzifikace, jakými prostředky budou provedeny. A já bych skutečně chtěl nějaké konkrétnější definice, té slova mě někdy nahánějí hruza. No, eh, pak je taky třeba si uvědomit, že zemědělství představuje pouze 4% celkové rozvojové pomoci. Nejsou tady žádné integrované programy, takže jsem trochu zmaten. Eh, byl jsem zpravodajem pro střední eh, Ameriku, pardon, Afriku a také pro Kamerun. Tam se absolutně o ničem takovém nehovoří v jejich materiálech, ani pro Kamerun, který je přitom největším pěstitelem banánů. My jako Evropané Eh, samozřejmě máme také vlastní zájem na našich nejvzdálenějších oblastech, jak tam bude pokračovat eh, forma pomoci. Papo Salda z EPP. Pablo Salda. Muy obrigado, presidente. Eh, me gustaría destacar que finalmente... Děkuji, pane předsedo. Pro mě by bylo lepší, kdyby jsme debatovali v takovém nekomplexním eh, kontextu, protože to trvalo 20 let, než se dobrali nějakého řešení. Když se podíváme na celé obchodní vztahy, tak si myslím, že je dobré se zmínit o kole z Doha. Podle nás je to dobrá dohoda pro výrobce společenství. Ještě jednou zdůrazňuji, že e, producenti v Evropě se nachází například e, v takových periferních oblastech, na Madejře a nebo na, Karlovský, e, na Kanářských ostrovech. Děkuji, Pavlo. Uh, Janik Šadou. Oui, uh, merci, monsieur président. Ano, děkuji, pane předsedo. Otázka programu podpory v obdobích e, přechodu je zcela zásadní. A protože hovoříme o financích, tak chci říct, že je patrně vždy velice složité e, říct, co představuje tedy e, ta, ten objem celních poplatků za banány. Existují tady nějaké statistiky, co vlastně Eh, o, o čem vlastně hovoříme, jaké jsou to objemy eh, finanční. Bylo by možné v písemné podobě mít eh, tyto údaje k dispozici? Děkuji. from the GUE Group. Uh, Děkuji, pane před, předseda. Tři stručné otázky pro pana O'Sullivana. V předchozím režimu kde, byly, mm, kde byl konflikt mezi eh, těmi zeměmi tradičními a zeměmi AKT a také tedy těmi eh, obchodními společnostmi z těchto zemích. Jaký byl obecně přístup AKT k tomu, eh, co bylo nyní dohodnuto? Byli s tím prostě plně stotožněni anebo i mají jiný pohled? A dále, Honduras je významným vý, vývozcem. Víte, že tam je eh, složitá politická situace, že tam došlo k svržení vlády a nastavení diktatury. Kdo eh, podepsal tu smlouvu? Byl to zástupce té diktatury a nebo ta předchozí svržená vláda? A poslední otázka. Asi víte, že nevládní, některé nevládní organizace požádali komisi, aby rozlišovala mezi eh, takzvaným fair trade, eh, tedy producenty fair trade a producenty, kteří vyrábějí v malém a, a s ohledem na životní prostředí a těmi nadnárodními velkými producentů a chtěli, abyste modifikovali tarifní režim, tedy ten celní režim eh, ve prospěch těch, kteří pěstují za těch rovných podmínek fair trade a kteří eh, berou ohled na životní prostředí. Zvažovali jste tuto možnost? Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, je to významná dohoda. Podařilo eh, se tedy eh, ukončit konflikt s velkými třemi americkými nadnárodními firmami a také s producenty ze Střední Ameriky. Byl tady právní problém. Já bych chtěl vědět, jak Evropská komise hodnotí vývoj eh, podílu na trhu eh, Evropské unie, eh, jednotlivých tedy typů banánů, které vyplývají z těch eh, nových eh, tarifů, eh, nového systému implementace kvót banány AKT, Fairtrade a další. Jak to tedy bude vypadat eh, do budoucna, konkrétně pro eh, pěstitele eh, ze zemí AKT a pěstitele z nejvzdálnějších oblastí Unie? Pak je tady ještě otázka těch 200 milionů. Co vás vede k tomu, že dejme tomu berete tento údaj jako postačující finanční obnos a co se stane, pokud eh, si uvědomíme, že to stačit nebude, co navrhujete v takovém případě. Za třetí, ohledně postupu, který jste tady zmínil, a když jste žádal, aby parlament souhlasil s tím dočasným, s tou dočasnou implementací dřív, než se vysloví k dohodě jako takové. Vy nám říkáte, že to nebude nezvratné, že by se prostě v případě, že dohodu jako takovou neodsouhlasíme, tak by prostě ten prozatímní režim nefungoval. Ale jak to bude vypadat potom na mezinárodní scéně? Eh, prostě pak nás, eh, pak můžeme být tlačeni v tom smyslu, že už není dobré eh, prostě se vracet zpátky. Je třeba přijímat odpovědně právní nástroje. Jistě dlouhé, dlouhý čas byl již, již uplynul, ale skutečně nevím, proč a jak by se teď mělo legitimizovat nějaké urychlené rozhodnutí Eh, je tady platnost Lisabonské smlouvy a já tedy musím říct, že bych navrhl, abychom nespochybňovali naší úlohu a ten postup, který Lisabonská smlouva uvádí. Eh, pan eh, Maco není podle mého názoru členem výboru, ale i tak jsem připraven mu dát slovo, pokud bude hovořit slučně. Děkuji, děkuji pane předsedo. Pan Klá řekl, že tato dohoda vytvoří klidnou atmosféru hlavně v komisi. Ale jak vypadá situace výrobců ze společenství? Protože tato dohoda se týká také výrobců banánů v EU. Tato dohoda nebude dobrá, pakliže nebudeme počítat s kompenzačními opatřeními výrobců banánů v EU. Latinskoameričtí výrobci jsou jistě spokojeni, také výrobci ze zemí AKT, ale jak vypadá situace našich výrobců v EU? Tady je stanoveno sklo 160, pardon, clo 160 až 240 ze strany komise, ale to se nyní snižuje s konečným cílem na 140. A to všechno bude mít velký dopad, velký dopad na výrobce. Někdo hovořil také o těch velkých eh, řetězcích. Ty vyžadují, aby na jednu bednu banánů došlo určitému snížení ceny, tak abychom se dostali po tu hodnotu 140. Je E, není pravda, že došlo k určité kompenzaci. A to z toho důvodu, protože komise se opírá o historická čísla z období 2001 až 2002. Takže my nevidíme růžovou budoucnost pro naše výrobce. A bylo by dobré svolat tu technickou schůzku. Ta otázka, kterou předkládáš, španělský kolega, to je, jaký je dopad na eh, producenty na Madejře, Kanárských ostrovech a dalších periferních oblastech Evropské unie. To je, to je zajímavá otázka. Ještě někdo chce se přihlásit do diskuse? Pokud, to, tak, pokud tomu tak není, dávám slovo opět panu O'Sullivanovi máme jenom omezený, skutečně omezený čas. Čas běží sedm minut, prosím. Nejprve, abych mohl odpovědět panu Arifovi a Dezírovi ohledně kompenzací pro země AKT. Všechno v pořádku? Dobře. Pane Šarife, vy jste se zeptal na realizaci tohoto eh, přizpůsobení. Ano, souhlasím s vámi, bude to předmětem spolurozhodování, budete to rozhodovat vy, to je první věc, která tady musí být řečena a pak jsou tady další věci, které musí být, které již byly vyjednány mými kolegy. Teď mě slyšíte lépe? Děkuji. Takže ještě jednou. Co se týče toho přizpůsobovacího mechanismu, tak to vám bude předloženo v rámci spolurozhodovacího procesu a parlament tedy rozhodne společně s radou ohledně e, těch e, jednotlivých aspektů celého programu. Já osobně řečeno nejsem, upřímně řečeno nejsem expertem na e, ty podrobnosti, které projednávali mý kolegové z DG Rozvoj s eh, partnery z AKT. Každopádně musím říct, že toto je pomoc, která je potenciálně k dispozici všem zemím, které jsou pěstitelskými zeměmi v oblasti banánové produkce ale pak samozřejmě závisí na podílu eh, banánů na celkové ekonomice země. Eh, Platíte do roku 2013, dál nemůžeme jít, protože je to omezené eh, finančními výhledy. Říká se tedy, že po roce 2013 se uvidí podle mm, výsledku. Může to být výhradně pro e, pěstitele? Ne, záleží také na infrastruktuře, záleží na... E, je to vlastně pro celý sektor zlepšení situací v přístavech a tak dále. Je tady prostě více možností. A to už odpovídám na vaši čtvrtou otázku, jaké typy aktivit. Ale ještě jedna věc. Na tu technickou schůzku můžeme také pozvat kolegu z DG rozvoje, aby to vysvětlil do větších podrobností. My e, jsme o tom již se zeměmi AKT diskutovali, ale opakuju ještě jednou. Bude vám to předloženo a parlament musí v rámci spolurozhodovacího řízení vše schválit. A teď e, k panu Žadovi mohu odpovědět kladně. Ty údaje vám mohu, můžeme dát k dispozici. E, jedná se o nějaké stovky milionů eur za to období, ale každopádně vám to bude předloženo podrobněji v písemné podobě, jak jste žádal. A teď k otázce přístupu zemí AKT, jak se na to ptal pan Higgins. Já myslím, že už jsem v předchozích případech říkal, že oni to přijali, ne s nějakým velkým nadšením, protože oni by samozřejmě dali přednost tomu, aby situace zůstala taková, jaká je. To je zcela jednoznačné, ale oni plně pochopili, že udržení statutu quo neleží jako možnost na stole z důvodu AKT a také, a to je důležité, z důvodu obtížných jednání v rámci eh, DDA. Pokud eh, latinskoamerické země by trvaly na tom, aby banány eh, byly brány jako tropické ovoce, což na první pohled vypadá rozumně, tak by banány přišly o 80%. Takhle eh, bylo sníženo to bylo sníženo pouze na 30%, takže menší zlo. Zároveň také dostali určité výhody v rámci erozy preferencí a ještě nějakou finanční pomoc navíc. Takže určitě najdete plnou řadu eh, kolegů z AKT, kteří se k tomu eh, budou vyslovovat velice eh, negativně a kriticky. Ale my jsme se snažili zohlednit i jejich zájmy a oni, oni tady své zájmy měli. Kdyby ne, tak by ten výsledek byl horší. Ohledně Honduras, tak tady to bylo vyřešeno na technické úrovni v Ženevě, na úrovni velvyslanců a e, tedy v technické funkci zůstává předchozí honduraský velvyslanec i teď přítomen. Dále, já si myslím, že výrobci MFN byli v tomto směru velmi, velmi neúprosní. My už jsme diskutovali o definicích těchto dvou e, produktů Dříve komise to vnímá jako e, s porozuměním, ale jde o informovaný e, jde o to, aby tedy inf- byli informovaní spotřebitelé, mohli se informovaně rozhodnout a e, nevést tady nějaké preferenční řízení. Pan kolega Dezír hovořil o podílu na trhu. Já vám mohu poskytnout statistické údaje, my je máme k dispozici a jsou velmi přesné. Doposud, a to je paradox, i když eh, celní poplatky eh, klesly ve prospěch MFN, eh, tak vlastně AKT šly nahoru a proto to také přivodilo tu zápornou reakci ze stran zemí Latinské Ameriky, ale nejsou to zase nějaké velké výkyvy a upřímně řečeno, nemám tady přesné údaje o pěstitelech z Evropské unie, k tomu se ještě vrátím. Opakuji, statistické údaje vám dáme. Ohledně důsledku tohoto nového ujednání na podíl na trhu, upřímně řečeno, trh z banány a e, vlastně to, jak se banány dostávají až do obchodu, to je trošičku specifické. A zdali se tedy snížení celních poplatků e, promítne do snížení e, cen, tak to je těžké předvídat, neexistuje to, na to nějaký ekonomický model. Praxe vše ukáže. A teď k té provizorní dočasné dohodě. Myslím si, že jsem hovořil jednoznačně. Formálně je tomu tak, že podpis je na radě a e, stanovisko je e, na straně parlamentu. Uvnitř dohody existuje určitý, určité aranžma, v rámci kterého jsou tady dvě věci, které by měly vejít v platnost okamžitě, ve chvíli, kdy bude podpis. Já jsem řekl, že to je určitý problém a že je třeba o tom diskutovat. Já jsem také řekl, že ty dva prvky, eh, ty dva faktory nejsou něčím, co by nebylo možno zvrátit. Jistě by bylo obtížné něco spustit a pak se vrátit zpátky, takže je třeba to ještě probrat z politického hlediska. A po, chci ještě říct, že toto je typické pro určitý E, počet techničtějších dohod, které nejsou nějakými dohodami s velkým D, ke kterým se budete muset vyslovit. Takže je třeba najít nějaký modus vivendi, modus operandi, abyste vy mohli pracovat a aby zároveň e, tedy ty věci mohly začít platit. Myslím, že k tomu nějaké řešení najdeme. A ještě v závěru k situaci E, místních pěstitelů. Slyším to, co tady zaznělo, ale nepatří e, to do mého portfolia. To je otázka DG e, zemědělství. Každopádně stávající rozpočet pro naše pěstitele je 279 milionů ročně. A to se připočítává k dotaci zhruba tisíce Eh, hektar, eh, pardon, 10 tisíc eur na hektar. Pokud to srovnám eh, s bavlnou, která je také velmi dotována, tam je to od 200 až do 271 eur za hektar. Možná, že se vám to nezdá až tak velmi rozdílné, ale je to prostě tak. Naši lidé jsou připraveni ještě dále podpořit domácí eh, pěstitele banány, banánů. A jistě závisí na tom, zdali jste eh, zástupcem země, kde se banány pěstují, nebo země, která případně bude muset přispět k té finanční injekci. Já osobně Eh, si nemyslím, že eh, se ta situace nějak dramaticky změní. Je to spíš boj mezi zeměmi AKT a MFN. Každopádně to je téma, o kterém se ještě hovořit bude a téma jako eh, generální ředitel DG obchodu mě spíš vzdálené. Děkuji. Myslím si, že ta diskuse přispěla k objasnění této problematiky. Co se týče dalšího postupu, budeme tuto věc projednávat zase po nějaké době a požádáme vás, abyste se eh, zase mezi nás dostavil, protože jsou to věci velice důležité, ale ještě jsme si to nevydiskutovali interně. Sejdeme se při eh, další naše setkání je 27. ledna v 10 hodin a dopoledne a děkuji všem za spolupráci. No, no, no,